Good morning, everybody. Přeji všem dobrý den. Můžeme začít? Pěkně včas. Takže nejprve... Můžeme přijmout, prosím, zápis jednání v jeho současné podobě. A teď můžeme přejít druhému bodu. Máme tady schrnutí eh, schůzí eh, z Dubna Máte tam eh, své, máte to ve své složce k dokumentům. Eh, dnešní tlumočení máme do francouzštiny, němčiny, italštiny, angličtiny, řečtiny, španělštiny, češtiny, maďarštiny, polštiny, slovinštiny, bulharštiny a rumunštiny. Eh, samozřejmě dnešní zasedání je také vysíláno na webu. A chtěla bych ještě upřesnit něco k schůzi 20. června, schůzi koordinátorů byly, nebyly vzneseny žádné námitky, lhuta pro ní byla 28. června a máme tady ještě požadavek ale paní eh, Maltéze, to jsme doplnili do bodu různé. A všichni členové výboru kult, kult o tom byli informováni e-mailem 1. července. A teď si myslím, že můžeme přejít přímo k hlasování. Eh, máme tady důležitou eh, zprávu ke Evropské strategii pro mladé na období 2013 až 15. Spravodajku je Andrea Boxkor. Prezentovala eh, ten návrh 19. Eh, dubna a 25. dubna jste měli lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů. Pozměňovacích návrhů bylo předloženo 224, eh, potom 16 kompromisů a byla vypracována stanoviska výboru Empl a Kont. 32 eh, od EMPL a 19 pozměňovacích návrhů od výboru KONT. Paní zpravodajka chce něco doplnit, anebo můžeme rovnou hlasovat? V každém případě děkuji všem za práci, včetně eh, stínovým zpravodajům a sekretariátu. A můžeme tedy hlasovat. Eh, pozměňovací návrh 49, kdo je pro, proti, zdrželi se. 47. 47 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 48 pro, proti, zdrželi se přijat, 50 pro, proti, zdrželi se. To chci prověřit, zahajuji hlasování. Já počkám, počkám. Já počkám, pořád ještě hlasujeme. Hlasovali všichni? Dobře, uzavírám hlasování. Zamít a zamítnout. Kompromis 5 od zpravodajky pro, proti, zdrželi se přijat. A teď M plus 7 pro, proti, zdrželi se. To chci prověřit. Otevírám hlasování. Uzavírám hlasování. zamítnout jako předtím. 57. Pro, proti, zdrželi se. Zřejmě zamítnut, ale prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnut. 58. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. A teď ampl 1 pro, proti, zdrželi se přijat, Ample 2. Já jsem to viděla, když tak to můžu prověřit. Zahajuji hlasování, Ample 1, uzavírám hlasování, přijat. Ample 2, pro, proti, zdrželi se přijat, 64 pro, proti, zdrželi se přijat, 65 pro, proti, zdrželi se přijat, 66 pro, proti, zdrželi se přijat, 67 pro, proti, zdrželi se přijat, 68 pro, proti, zdrželi se přijat, 69 pro, zpravodajky pro, proti, zdrželi se přijat, 70 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijat a teď Návrh 80 na další stránce. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 71, pardon. Omlouvám se. 81 Dělčí hlasování. První část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Druhá část. Pro proti, zdrželi se, přijat. 82 pro, proti, zdrželi se, přijat. 83 dílčí hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. 86 pro, pro, zvedejte ruce proti, zdrželi se, to chci prověřit. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnut. Takže 84 pro, proti, strželi se. Zamítnut. 85 pro, proti, strželi se. Přijat. Empl 3 pro, proti, strželi se. Přijat. mp 3. Budeme hlasovat elektronicky. Uzavírám hlasování. Přijat. Musíte mi věřit. mp 4. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. mp 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. mp 27. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 30. Pro proti, zdrželi se, přijat. 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kont 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. 87 pro, proti, zdrželi se, přijat. 88 pro, proti, zdrželi se, přijat. 89 pro, proti, zdrželi se, přijat. 90 pro, proti, zdrželi se, přijat. 91 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 92 pro, proti, zdrželi se. Přijat 93 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Návrh 100. Maragal pro, proti, zdrželi se. Přijat. 101 pro, proti, zdrželi se přijat. 102 pro, proti, zdrželi se přijat. 103 pro, proti, zdrželi se přijat. 104 pro, proti, zdrželi se přijat. 111 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 105 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 106 pro, proti, zdrželi se přijat. Dílčí hlasování u 107. První část pro, proti, zdrželi se, přijata. Dru, omlouvám se. Ano, můžeme to. Zahajuji hlasování. Omlouvám se, uzavírám hlasování. Přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 108 pro, proti, zdrželi se, přijat. 109 pro, proti, zdrželi se, přijat. 110 pro, proti, okamžik. Zdrželi se, přijat. 112 pro, proti zdrželi se přijat. Ample 6 pro, proti zdrželi se přijat. Ample 8 pro, proti zdrželi se přijat. 9 pro, proti zdrželi se přijat. To můžeme prověřit. Zahajuji hlasování. K devítce Ample 9. Uzavírám hlasování. Přijat. 113 a 117 jsou identické pro, proti zdrželi se přijaty. 114 pro, proti zdrželi se přijat. 115 pro, proti zdrželi se přijat. 116 pro, proti zdrželi se přijat. A teď kompromis 9 pro, proti zdrželi se přijat. Návrh 126 pro, proti, zdrželi se přijat. 127 pro, proti, zdrželi se přijat. 128 pro, proti, zdrželi se přijat. 129 pro, proti, zdrželi se přijat. 130 pro, proti, zdrželi se přijat. 131 pro, proti, zdrželi se přijat. 132 pro, proti, zdrželi se, přijat. 133 pro, proti, zdrželi se, přijat. 134 pro, proti, zdrželi se, přijat. 135 zpravodajky pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď MPO 11 na další stránce. Pro, pro, proti, zdrželi se přijat. M plus 13 pro, proti, zdrželi se přijat. M plus 14 pro, proti, zdrželi se přijat. 15 pro, proti, zdrželi se přijat. 16 pro, proti, zdrželi se přijat. 20 pro, proti, zdrželi se přijat. 31 pro, proti, drželi se, přijat. 32 pro, proti, zdrželi se, přijat. 144 pro, proti, zdrželi se, přijat. Ústní pozměňující návrh 1, zpravodajky, 145 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 148 pro, proti, zdrželi se, pro, proti, zdrželi se zamítnut, 147 pro, proti, zdrželi se přijat, 149 pro, proti, zdrželi se přijat, 150 zpravodajky pro, proti, zdrželi se přijat, 151 pro, pro, pro, ještě jednou, proti, zdrželi se přijat, 152 ten ne, přejdeme na MPL 10 Chcete to prověřit? Ale já myslím, že to je jasné. Ample 10. Pro? Proti? Ještě jednou pro? Dobře. Proti? Zdrželi se přijat. Ample 19. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 153. Dílčí hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Kompromis 11, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 12, na další straně, pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď kont 13, pro, proti, zdrželi se, přijat. 162 pro, proti, zdrželi se přijat. 163 pro, proti, zdrželi se přijat. 164 pro, proti, zdrželi se přijat. 165 pro, proti, zdrželi se přijat. 166 pro, proti, zdrželi se přijat. 167 pro, proti, zdrželi se přijat. 171 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 168 168 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou pro. Dobře, proti, zdrželi se přijat. Můžeme prověřit. Takže 168. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnut. Omlouvám se. 170. Pro. Proti. Zdrželi se. To chci prověřit. 170. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijat. Kont 1. Pro proti, zdrželi se přijat, kon 2 pro, proti, zdrželi se přijat, kon 3 pro, proti, zdrželi se přijat, kon 4 pro, proti, zdrželi se přijat, kon 7 pro, proti, zdrželi se přijat, kont 8 pro, proti, zdrželi se přijat, kont D, můžeme to prověřit. Zahajuji hlasování ke kont 8. Uzavírám hlasování. Přijat. Kon 9. Pro. Pro. Pro. Proti. Strželi se. To chci prověřit. Kon 9. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijat. Kont 10. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kont 11. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Odstavec 17, 172. Pro. Proti. Ještě jednou pro. Proti. Zdrželi se přijat. 173 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 174 pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. 175 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 176 pro. Proti zdrželi se. Zamítnut. 177 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Dílčí hlasování o 178. První část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuta. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuta. Kompromis 13. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. A jdeme na kont 5. Pro, proti, zdrželi se přijat. Kont 6. Pro, proti, zdrželi se přijat. Ample 21. Pro, proti, zdrželi se přijat. Kont 12. Pro, proti, zdrželi se přijat. 186 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 187 pro, proti, Zdrželi se? Přijat? mpl 12. Můžeme to prověřit. Zahajuji hlasování o 187. Uzavírám hlasování. Zamítnut. O dva hlasy. Ample 12. Pro, proti, zdrželi se, přijat. mpl 17. Pro, proti, zdrželi se přijat. Ample 18 pro, pro, proti, zdrželi se přijat. 22. 18 hlasujeme elektronicky. Uzavírám hlasování. Přijat. Ample 22 pro, proti, zdrželi se přijat. Empl 23 pro, proti, zdrželi se přijat. 24 pro, proti, zdrželi se přijat. 26 pro, proti, zdrželi se přijat. 188 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 189 pro, proti, zdrželi se přijat, 190 pro, proti, zdrželi se přijat, 191 pro, proti, zdrželi se přijat, kont 14 pro, proti, zdrželi se přijat, kont 15 pro, proti, zdrželi se. To chci prověřit. Hlasujeme o kont 15. Uzavírám hlasování. Přijat. Kont 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kont 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kont 19 pro, proti, zdrželi se, přijat. 192 pro, proti, zdrželi se, při, zamítnut. 193 zpravodajky pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis, ne, ne, 194, omlouvám se, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 14, pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 201, zpravodajky, pro, proti, zdrželi se, přijat. 202, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 15, pro, proti, zdrželi se přijat. Jdeme na Ample 25, pro, proti, zdrželi se přijat. Ample 28, pro, proti, zdrželi se přijat. Ale radši to prověříme. Takže zahájí hlasování o 28. Ample 28. Uzavírám hlasování. Přijat. 209 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 16. Zpravodajky pro, proti, zdrželi se. Přijat. Jdeme na návrh 216. Komodiny kače, pro, proti, zdrželi se. Přijat. 217 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 219 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 200, 220 pro, proti, zdrželi se, zamí, přijat. 218 pro, proti, zdrželi se, to chci prověřit, 218. Uzavírám hlasování. Zamítnut. 221 pro, Proti? Zdrželi se. Myslím, že zamítnut, ale raději prověříme. Zahajuji hlasování k 221. Uzavírám hlasování. Zamítnut. 223. 223 zpravodajky. Pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 222. Mám pravdu, když bude přijat, 224 padá, takže teď 222. Návrh 222 pro. 222 pro. Proti, zdrželi se, přijat. A jdeme na úvodní ustanovení, návrh 9. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 15 pro? Proti? Zdrželi se? Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut? Kompromis 2 zpravodajky pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 20 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 21 pro, pro, pro proti, zdrželi se zamítnut. 22 pro, proti, Zdrželi se. Možná zamítnout, ale chci prověřit. 22. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnut. 23. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 24. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 25. Pro. Proti zdrželi se. To chci prověřit. 25, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijat. 42 padá, takže 26. Dílčí hlasování, první část. Pro, proti, zdrželi se to chci prověřit. Hlasujeme o první části návrhu 26. Uzavírám hlasování. Přijata. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se. Přijata. 27. Pro, proti, zdrželi se. Zřejmě přijat, ale chci prověřit 27 a hlasování. Uzavírám hlasování. Přijat. Kompromis 3. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 34 na další straně. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Ústní pozvanci návrh 2. 35. Pro. Proti. Zdrželi se. Zřejmě zamítnut, ale chci prověřit. Zahajuji hlasování k ústním pozměňovacímu návrhu 2. Uzavírám hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnut. Kompromis 4. Pro. Proti zdrželi se přijat. 40. Pro. Proti zdrželi se přijat. 41. Ne, stažen 43. Pro. Proti zdrželi se přijat. 44. Pro. Proti zdrželi se přijat. 45. Pro proti, zdrželi se, přijat. 46 pro, proti, zdrželi se, přijat. 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. 3 pro, proti, zdrželi se, pro, ještě jednou, proti, zdrželi se, přijat. 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6 pro, proti, zdrželi se přijat. sedm. pro, proti, zdrželi se přijat. osm. To můžeme prověřit, takže zájí hlasování k sedmičce. Uzavírám hlasování. Přijat. A osm. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. A teď přejdeme k závěrečnému hlasování o návrhu zprávy. Zahájím hlasování. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni, dobře. Uzavírám hlasování. Takže 22 hlasů pro, 6 proti a jeden se zdržel hlasování, takže zpráva byla přijata. A my blahopřejeme zpravodajce a také všem stínovým zpravodajům a děkujeme sekretariátu za pomoc. Teď přecházíme na druhou zprávu, o které budeme hlasovat. Je to zpráva Petry Kamerevert o Jde otázky přístupnosti, což je důležité téma. A platí to jak pro služby, tak pro produkty, tedy jde o přístupnost výrobku a služeb. Jen máme zde návrh zprávy. 23. Eh, pardon, 30. května byla zpráva prezentována. Do 7. července jste mohli předkládat pozměňovací návrhy a bylo jich předloženo 63. Nevím, zda eh, paní zpravodajka se chce ujmout slova hned úvodem. Prego. Já vielleicht nur ganz kurz. Ano, možná stručně bych chtěla ujasnit to, že v minulých dnech eh, panoval trochu rozruch okolo tohoto stanoviska, takže bych chtěla jednou ještě jasně říci, že v mém návrhu nejde o to, abychom měli menší přístupnost audiovizuálních eh, děl, ale naopak větší přístupnost k audiovizuálnímu obsahu a to přes přístup, který bude specifický pro jednotlivá odvětví, tak jak jsme to měli také v směrnici AVMS. Eh, Sabina byla také zpravodajkou a panuje rozhodnutí posílit tuto oblast i v této směrnici. Máme momentální nábytku, nabídku v Evropské unii soukromých nabízejících vysílatelů a chtějí si sednout ke stolu i s osobami s postižením a najít nějaké dobré řešení pro lepší přístupnost, lepší dostupnost, eh, dosažitelnost. A já doufám, že eh, příslušné eh, skupiny, asociace tento návrh přijmou. A pokud nepřijde návrh z její strany, tak ho předložíme my, tak abychom zajistili příslušné řešení. A nevíme, jak to bude v radě, zda tady v radě projde nějaký nebo bude navržen nějaký accessibility act, tedy eh, nějaká legislativa o přístupnosti. Nicméně nám jde o to, abychom eh, postupovali rychle eh, v oblasti přístupnosti audiovizuálního obsahu osobám s postižením rychleji, než, se, než to bylo možné s mm, tím aktem k přístupnosti Accessibility Act. Já děkuji za upřesnění, říká paní předsedající, protože si myslím, že všichni eh, eh, jsme eh, sledovali tuto věc. Máme tady velmi organický přístup k tomuto tématu a já si myslím, že je důležité. Ano, prosím. Nejdříve Julie, prosím. Já si myslím, že spousta členů dostala různé informace, zprávy z organizací pro osoby s postižením eh, v různých členských státech i v evropských sítích. A někteří europoslanci byli kontaktováni, nemusí být z našeho výboru, ale je to téma, které jim leží na srdci. Pro mě to je velmi komplikované, protože já eh, se zastávám osob s postižením a nevím, jestli jsme připraveni o tom hlasovat. Paní předsedající, teď bychom neměli mít diskuzi o tom tématu eh, před hlasováním. Omlouvám se, Julie. Má tady být prostor pro nastínění eh, té zprávy, ale diskuze už proběhla, takže prosím o stručnost a dokončení. Já navrhuji, eh, říká Julie, abychom odložili hlasování, protože jsme úplně nevyřešili všechny otázky. A já si myslím, že to je velký problém musíme je přesvědčit, jestliže chceme pokročit ku předu. A já nemám za to, že bychom to měli teď hlasovat a nemyslím si, že by o eh, tom obsahu byly přesvědčeny organizace eh, zastupující osoby s postižením. A to je samozřejmě otázka na paní zpravodajku, ale měli jsme dlouhou diskuzi proběhla i korespondence s poměrně hutnými informacemi, byly zapojení stínoví zpravodajové, myslím, že se zapojily i příslušné organizace, my jsme zohledňovali jejich připomínky a já teď se dívám tedy na paní zpravodajku, co ona říká na eh, tento konkrétní požadavek, ale já si myslím, že jsme připraveni na to přistoupit k hlasování. Sabine? Za EPP bych chtěla eh, říci k tomu návrhu eh, o odklad, že s ním nesouhlasíme před eh, touto zprávou a i v rámci směrnice AVMS jsme prováděli spoustu rozhovorů s osobami s postiženími. Není to žádná nová diskuze. Já jsem byla s tím zpravodajkou u směrnice o přístupnosti um, public sector websites um, veři, webových stránek veřejného sektoru. A pokud máme ten akt o přístupnosti a zůstanou zde audiovizuální média, tak eh, já tady vidím jedinou šanci, že můžeme něco udělat pro osoby s postižením, pokud budeme postupovat rychle a pokud to uděláme ve směrnici AVMS, protože mám obavu, že ten akt o přístupnosti v podobě, jako předložila eh, komise, neprojde radou. Víme, jaká je diskuze, víme, jaké je naladění, eh, víme, jak se to dívá veřejný sektor, a nevím, jak to bude vypadat, když se objeví ještě tlak ze spousty dalších eh, oblastí na radu, co z toho potom vůbec zůstane. A já vidím naopak velkou šanci jenom v tom, když budeme postupovat rychle, jak eh, to navrhuje tady Petra. Myslím si, že argumentace proběhla, ty obavy, že něco neuděláme. No, já mám v úmyslu něco v této oblasti eh, udělat, takže tady problém nevidím. Nemyslím si, že bychom to měli odkládat. Paní předsedající, máme pořád jednání. Já jsem tady umožnila, abyste se vyjádřili, protože to je relevantní a děkuji vám také za to, že jste byli upřímní, otevření. Nicméně, eh, směrnice o audiovizuálních eh, mediálních službách by měla být vyřešena ještě před aktem o přístupnosti. A v každém případě prosím, abyste byli připraveni, jak zpravodajové, stínují zpravodajové, se angažovat v této věci, abyste byli připraveni setkat se s důležitými zainteresovanými subjekty, protože je to oblast, která nám hodně leží na srdci. A to v rámci diskuze k článkům směrnice AVMS. A my chceme, aby tady zůstal i ten konkrétní článek v, v směrnici AVMS o přístupnosti. A máme tady také možnost sledovat účinnost přístupnosti, a to už je zakotveno směrnici i teď. A buď by mohlo dojít k tomu, že by to bylo úplně vypuštěno nebo omezeno. A chci připomenout, že akt o přístupnosti v rámci toho procesu, který probíhá, tak členské státy a také jednotlivé orgány, které ověřují reakci, tak již činí. Takže to je věc, která je opravdu důležitá. Samozřejmě eh, výbor pro kulturu a jednotliví poslanci jsou plně k dispozici, jakmile se začne diskutovat o aktu o eh, přístupnosti a pokud se objeví nějaké další doplňující otázky, tak jsme připraveni eh, okamžitě měnit akt o přístupnosti ale já si myslím, že bychom měli eh, vyřešit i specifickou stránku audiovizuálních služeb a ta by podle mě tam měla také být, protože tam patří, i když chápu jak obavy, tak eh, hm, chápu i ta ujištění, která eh, zaznívají a já si myslím, že teď je na čase, abychom přišli k hlasování. Článek jedna. Amendment. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro? sorry, sorry, sorry. Please. Eh, sorry, I opened the, the vote. Já jsem zahájila hlasování, ale prosím, ještě se vyjádřete. Jenom jednu věc, velice stručný komentář. Poslouchala jsem vás všechny, neznám všechny poslance výboru, ale chtěla bych se vyjádřit k této konkrétní otázce, protože je to velice důležité. Mluvila jsem se zástupci podniků, se zástupci nevládních organizací, kteří pracují s lidmi s postižením, také se zástupci eh, Evropského fóra lidí s postižením a vyrozuměla jsem, že by nebylo moudré vlastně tady řešit takto tu dostupnost, protože máme ten takzvaný Accessibility Act a musíme zahrnout tu dostupnost i u audiovizuálních médií, protože audiovizuální služby se týkají vlastně všech vysílaných informací. Zatímco ten Evropský akt o dostupnosti, Accessibility Act, se týká pouze zboží a služeb samostatně, což znamená, že se jedná o dvě úplně odlišné a nezávislé oblasti. Ano, dochází k určitému překrývání, ale vlastně ty oblasti na sebe navzájem mají vliv a dopad. Jeden příklad. Pokud například u eh, televize potřebujeme zajistit úplnou dostupnost pokud jde o audiovizuálních služeb, tak nevždy jsou dostupné e, i titulky u této konkrétní služby. Takže já chci podpořit to, aby lidé s postižením měli přístup ke všemu a ve všech oblastech. Děkuji. Ano, milá kolegyně, promiňte, udělala jsem výjimku, připustila jsem vystoupení kolegyně Stevens v debatě, protože samozřejmě vím, že eh, kolegyně také tady má eh, svou úlohu a může nám k tomu něco říci. Já bych chtěla tedy eh, upřesnit, že já se domnívám, nebo my se tady domníváme, že je třeba být náročnější, mít větší požadavky, je třeba věnovat větší pozornost Eh, audiovizuální oblasti, tak právě proto žádáme, aby se do textu vrátil článek, který se právě tohoto dotýká. Takže my právě chceme to všechno posílit. A prosím, pohovořte o tom se zpravodaji, abyste eh, věděli, jakým způsobem je to upraveno v článku směrnice. My si samozřejmě uvědomujeme důležitost horizontálního ustanovení, ale chtěli jsme upřesnit, že v té audiovizuální oblasti je to odvět, odvětví, které musí být regulováno v rámci směrnice. Jinak myslím, že mnozí z nás souhlasíme s vaším názorem. Já jsem za výbor pro kulturu byla zpravodajkou pro lidi s postižením a Eh, chtěla bych vás uklidnit, že pokud jde o ty eh, titulky, eh, tlumočení do znakové řeči, to všechno by mělo být uvedeno v tom specifickém článku. My jsme velice otevřeni tomu, abychom dostali návrhy, které ještě dále podpoří tu přístupnost. Je pravda, že ten Accessibility Act řeší tu záležitost spíše horizontálně. Tak eh, eh, myslím, že teď už tu diskusi musíme uzavřít a přejdeme nyní teď eh, hlasování. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tak promiňte, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ano. 37. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 1, zpravodajky pro, proti, zdrželi se, přijato. 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 a 38 jsou identické. Pro, proti, zdrželi se, radši to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 6 a 42 identické pro, proti, zdrželi se přijato. 43 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 45 pro, proti, zdrželi se přijato 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 7 pro, proti, zdrželi se přijato 47 pro, proti, zdrželi se přijato 8 pro, proti, zdrželi se, to není 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 zpravodajky pro, proti, zdrželi se, přijato, 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 57 pro, proti, zdrželi se, přijato, 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 59 pro, proti, zdrželi se, přijato, 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 64 pro, proti, zdrželi se, přijato, 65 pro, proti, zdrželi se, přijato, 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 68 pro, proti, zdrželi se, přijato, 69 padá, takže teď 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 10 zpravodajky pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 a 72 jsou identické. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 na další stránce. taky pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 15 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní bod odůvodnění 1, návrh 22, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 23 pro, proti, zdrželi se přijato. 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 25 pro, proti, zdrželi se přijato, 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 29 pro, Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 30 pro, e, bylo staženo. 31 pro, proti, zdrželi se přijato. 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 33 oddělené hlasování na žádost EPP, první část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 34 pro,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 zdrželi se zamítnuto, 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní závěrečné hlasování o návrhu stanoviska jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A 18 pro, 10 proti, 2 se zdrželi, takže tím je zpráva schválena a Blahopřejeme paní Kamervet a děkujeme také stínovým zpravodajům. A děkuji také sekretariátu. Okay. Ah, we are late, sorry. Allora, I pray, vi prego di restare vostri... Eh, prosím, Abyste zůstali na svých místech, eh, máme trochu spoždění. Eh, čeká nás návštěva předsednictví, ministři už jsou zde. A já bych je ráda přivítala. Uh, well, uh, please, can you Zaujměte prosím svá místa. Měli bychom začít. Prosím o ticho. Děkuji našim kolegům. Budu hovořit italsky, takže si nasaďte prosím sluchátka. Máte správný jazykový kanál. A ještě bych vás chtěla upozornit na to, že je vše vysíláno na webu. Já bych chtěla všem poděkovat a samozřejmě jsem velmi ráda za to, že eh, tady máme v našem výboru takovou návštěvu. Ehm, děkuji zejména předsednictví a dvěma eh, předsedům, panu Marku Maďarovičovi, eh, ministrovi kulturu a máme tady také pana Petra Plavčana, který je ministrem školství, vědy, výzkumu a sportu. Vím, že už jste absolvovat slyšení ve výboru ITRE k výzkumu, takže pro vás je to už druhá takováto zkušenost. A opravdu jsem ráda za to, že vás tady oba dva mám. Řeknu jenom pár slov, protože máme spuštění, ale a pro vás jde zároveň o první předsednictví, takže bych vám k němu chtěla poblahopřát. A my jsme si jisti tím, že slovenské předsednictví bude mít dostatečnou citlivost i vůči kulturním otázkám a vůči parlamentu. Předsednictví jste převzali ve velmi obtížné době, velmi kritické době života EU, mimo jiné po Brexitu a také po eh, těch humanitárních výzvách a dalších výzvách, kterým čelíme eh, mimo jiné také ve snaze o obnovu eh, růstu a rozvoje. A doufám, že s vámi budeme moci opravdu na radě počítat a že budeme schopni reagovat na potřeby také v oblasti kultury, vzdělávání. A musíme vidět také konkrétní výsledky, Máme tady tyto dvě osy politik. Máme také novou agendu komise, která by měla eh, znovu zvážit své priority a doufám, že tyto dvě osy znovu budou centrální. Nejde o politiku migrace, zahraniční nebo bezpečnosti, nebo spolupráce, nebo rozvoje. Nic z toho nebude fungovat, pokud opomineme posílení vzdělávání a ten evropský prostor vzdělávání a pokud opomineme kulturu. Máme tady kulturní dědictví, máme tady důležitou směrnici ke kulturnímu dědictví, o tom eh, pak tady máme směrnici AVMS, eh, potom sportovní diplomacie. To jsou nové osy, které se otvírají. A eh, doufáme, že tedy můžeme počítat s vaší podporou, mimo jiné také, pokud je o rozpočet, protože rozpočet pro rok 2016 je pro nás velmi znepokojivý. Bude to mít dopad na naše programy a doufám, že nás podpoříte v této oblasti. Já předám slovo panu ministrovi kultury, panu Markovi eh, Madarčovi. Máte tak 10, 12 eh, eh, minut, abyste nám nastínili, jaké jsou priority slovenského předsednictví. My samozřejmě jsme už program viděli, ale velmi rádi si vyslechneme vaše schrnutí. A potom bude na řadě ministr školství a následovat bude první kolo připomínek ze strany zástupců skupin a koordinátorů. Prosím, pane Maďariči, máte slovo. Eh, Madam Chair, dear guests, allow me to speak. Eh, paní předsedkyně, dovolte mi, abych hovořil slovenštinou, což je jedno z úředních jazyků EU. Eh, paní předsedající. Já poslanci. Vážení, vážené poslankyně a poslanci, dámy a pánové, je mi samozřejmě velkou ctí vystoupit dnešním zasedání výboru Evropského parlamentu pro vzdělávání a kulturu a oslovit vás historii vůbec poprvé jménem slovenského předsednictví v Radě EU. K nejvýznamnějším prioritám slovenského předsednictví v oblasti kultury a audiovize patří revize směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Já velmi oceňuji, že v souladu s výzvami Rady, stejně jako Evropského parlamentu, komise dodržela přísný časový harmonogram a předložila legislativní návrh směrnice v květnu tohoto roku. Krátce na to jsme tak měli možnost spolu s mými kolegy, dalšími ministry členských států Evropské unie, poprvé diskutovat o této důležité tématice na Radě pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Audiovizuální prostředí, jak jsme ho znali před několika lety, se v důsledku vlivu digitální revoluce zásadně změnilo. Na trh vstoupili noví hráči, kteří sebou přinesli nové obchodní modely, což vede k neustálým změnám na mediálním trhu. Taktéž tradiční poskytovatelé služeb, jako třeba televizní společnosti, se přizpůsobili změnám a své služby rozšířili i do onlineového prostředí. Ku prospěchu diváků to přineslo velice širokou, nebývalou nabídku různorodého obsahu. Audiovizuální mediální služby na vyžádání a tradiční televizní vysílání Oba tyto typy služeb dnes soutěží o stejného diváka, a to navzdory tomu, že v současnosti podléhají různým pravidlům. Rozdíly mezi těmito službami se však stále více a více stírají. Běžní diváci často tyto služby, které jsou dostupné na stejné televizní obrazovce nebo displeji, nerozlišují a nevidí proto důvod na různou nebo pro různou míru své ochrany. Tyto skutečnosti tedy nastolily otázku aktuálnosti audiovizuálního rámce EU, který byl napros- naposledy změněn před téměř deseti lety. já jsem jako minister kultury měl tu čest byl být toho přítomen. Tehdy nebo od té doby tento sektor prošel zásadními změnami, jak už jsem říkal. Na potřebu znovu tento rámec modernizovat poukázala také Rada Evropské unie, když ve svých závěrech, přijatých ještě za italského předsednictví na konci roku 2014, vyzvali ministři komisy, aby co nejdříve předložila vhodný návrh na jeho revizi. V těchto závěrech byly rovněž uvedeny oblasti, na které by se podle Rady měla revize soustředit a mě těší, že komise tyto výzvy ve svém návrhu zohlednila. Jsem také přesvědčený o tom, že právě tento výbor odvedl skvělou práci v souvislosti s tématy spojenými s jednotným digitálním trhem a obzvlášť v souvislosti se směrnicí. V této souvislosti bych chtěl zmínit především zprávu Evropského parlamentu z prosince loňského roku, do jejíž přípravy se intenzivně zapojil právě váš výbor. Myslím si, že nastolené otázky budoucího řešení jsou velmi důležité a relevantní. Stejně jako tento výbor, tak i slovenské předsednictví v Radě Evropské unie je nakloněno potřebě ochrany nezletilých, protože nezletilí patří k těm, kdo tvoří jednu z největších skupin diváků nových služeb a zároveň také představují nejzranitelnější skupinu diváků. Proto se domnívám, že revize směrnice by měla přinést co nejúčinnější ochranu nezletilých bez ohledu na druh poskytované služby. I z tohoto důvodu jsme se proto rozhodli uspořádat předsednickou konferenci s názvem Ochrana nezletilých, regulační konvergence, ve které se bude odrážet jedno z klíčových témat této směrnice. Tato konference se bude konat 15. a 16. září 2016 v Bratislavě. Slovenské předsednictví je odhodlané pokročit v procese vyjednávání o směrnici, o revizi směrnice, pokud možno co nejdále. Na úrovni pracovní skupiny pro audiovizi jsme už tento měsíc zahájili úvodní diskuzi o předloženém návrhu směrnice a v diskuzích budeme intenzivně pokračovat i po letní přestávce. Těšíme se na úzkou spolupráci s výborem, který má v této oblasti dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti. Stejně úzce spolupracujeme i s našimi partnery v TRIU, s mánským předsednictvím, s cílem zajistit plynulý přechod postupu prací na směrnici na konce našeho funkčního období. Naším cílem je vzhledem ke složitosti jednání a komplikovanosti a rozsáhlosti revize směrnice. Naším cílem je předložit na listopadové radě pro vzdělávání mládež, kultur a sport zprávu o pokroku. Jednou z dalších priorit našeho předsednictví v oblasti kultury je návrh Evropského parlamentu a Rady na vyhlášení roku 2018 Evropským rokem kulturního dědictví. Rád bych poděkoval Evropskému parlamentu za úsilí, které ve spolupráci s Radou vynakládá na podporu této iniciativy. Je nám ctí, že se návrhem začneme zabývat právě během našeho předsednictví. Slovenská republika vníká, vnímá jev společného kulturního dědictví jako významný prvek revitalizace povědomí občanů o hodnotách Evropské unie v době, kdy je Evropská unie konfrontována s mnoha politickými, hospodářskými a sociálními výzvami. Jsme přesvědčeni o tom, že investice do dědictví není ztráta, ale investice, která se dokáže velice rychle vrátit na významný potenciál kulturního dědictví pro další rozvoj Evropy a jeho integrované využívání poukazují mnohé zprávy, z nichž iniciativa Evropského roku kulturního dědictví 2018 čerpá. Oceňujeme, že se tato iniciativa bude věnovat zejména třem výzvám, což jsou kulturní rozmanitost, demografická změna a trvalá udržitelnost. V širším diapozonu vyzvedne hodnoty kulturní rozmanitosti Evropy a možnosti mezikulturních dialogů. Zaměří se na regionální a národní pohled na kulturní dědictví. Mnoho místních projektů se bude moct zviditelnit na evropské úrovni. Vyhlášení roku poukazuje na velký potenciál v oblasti stimulace růstu pracovních míst a zároveň umožní oslavit významné události a místa v zájmu evropského kulturního povědomí. Zejména významné je v tomto ohledu to, že v roce 2018 si připomínáme z té výročí konce první světové války a také začátek nového uspořádání Evropy, dále čtyřsté výročí začátku 30-leté války a dále 370. výročí Westfalského míru, který ukončil válku v roce 1648. Slovenské předsednictví se těší na spolupráci v této oblasti s členskými státy na půdě rady, stejně jako s Evropským parlamentem a zejména s jeho výborem pro kulturu a vzdělávání. Komise zatím nepředložila znění tohoto návrhu. Po jeho obdržení slovenské předsednictví vynaloží maximální úsilí k dosažení co největšího postupu v jednání na úrovni Rady Evropské unie. Další z našich priorit v oblasti kultury bude téma strategie v oblasti mezinárodních kulturních vztahů. Úloha kultury ve vnějších vztazích Evropské unie nabývá na významu a stává se neodmyslitelnou součástí zahraničních vztahů Evropské unie. Předsednictví Slovenska v Radě Evropské unie velice vítá uveřejněné oznámení komise a vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o strategii EU v mezinárodních kulturních vztazích a považuje ho za hodnotný příspěvek k reflexi o místě a významu kultury ve vnějších vztazích EU. Rada toto téma radí, řadí mezi své nejvyšší priority a důkazem je zdůraznění této otázky v rámci pracovního plánu pro kulturu pro rok 2008 nebo od roku 2008 s cílem vytvořit strategičtější přístup. Zejména mám radost z toho, že v navrhované strategii jsou zohledněna kritéria a zásady, které si Rada stanovila předcházejícím období, třeba v závěrech Rady z listopadu 2015 o úloze kultury ve vnějších vztazích EU. Vzhledem na vysoký význam, který přikládáme tématu strategie v oblasti mezinárodních kulturních vztahů, slovenské předsednictví plánuje k této otázce uspořádat politickou diskuzi ministrů kultury v průběhu zasedání listopadové rady pro vzdělávání mládež, kulturu a sport. Paní předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, vážené dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a těším se na další diskuzi s vámi. Thank you so much, uh, dear. Mnohokrát děkuji, pane ministře. Děkujeme za vaše priority, které odpovídají prioritám našim a proto doufám, že budeme schopni dobře spolupracovat. A nyní předám slovo panu ministru Plavčanovi. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené Dámy a pánové, děkuji za udělení slova. Nejprve bych chtěl poděkovat za přivítání na půdě Evropského parlamentu. Jsem rád, že vám mohu představit náš program a priority předsednictví Slovenska v Radě EU v oblasti vzdělávání mládeže a sportu. V souladu s cíly národního programu je hlavní ambicí slovenského předsednictví v oblasti vzdělávání mládeže a sportu zejména podpora rozvoj talentů. Budoucnost Evropy závisí na jejich obyvatelích. V dnešní dynamické společnosti je tedy třeba soustředit se na rozvoj lidského potenciálu. Slovenské předsednictví je přesvědčeno, že právě podpora a rozvoj talentů se odrazí ve zvýšené konkurenceschopnosti, v posílení sociální inkluze společnosti a také v osobním rozvoji všech jednotlivců. Talent je také hybnou silou vývoje, inovací a ekonomického růstu. Priority slovenského předsednictví v oblasti vzdělávání navazují na cíle strategické iniciativy nový program v oblasti zručnosti pro Evropu, což je takové téma, pod jehož záštitou se chceme soustředit na zlepšování schopností týkajících se zaměstnatelnosti, ale také podpoře schopností v nezbytných pro život a aktivní účast ve společnosti. Jednání o doporučení Rady o zároce získávání e, znalostí a schopností budeme se snažit e, zlepšit vzdělávání dětí i dospělých, včetně digitálních e, podnikatelských a dalších schopností. V rámci revize Evropského kvalifikačního rámce se snažíme eh, zaměřit na zlepšení porovnatelnosti, kvalifikací, vědomostí, schopností, které potřebuje každý občan EU. V neposlední řadě se budeme věnovat také problematice modernizace vysokoškolského vzdělávání a digitálním znalostem. Průřezové moto podpora a rozvoj talentu bude hlavním tématem ministru během politické diskuse na zasedání Rady pro vzdělávání 21. listopadu 2016. Prevence radikalizace je klíčovou součástí boje proti extremismu a v této souvislosti eh, je třeba efektivní spolupráce uvnitř EU. Inkluzivní vzdělávání, formální i neformální, které podporuje rozvoj občanských a sociálních schopností a také kritického myšlení a kulturního povědomí je nejlepší záchranou sítí před sociálním vyloučením a před zvýšeným rizikem radikalizace. Jsme si vědomi toho, že v této oblasti Mnoho členských států má prostor na zlepšení. Je možné i zlepšit spolupráci všech relevantních subjektů. V návaznosti na sdělení Evropské komise o podpoře prevence a radikalizace vedoucí k násilnému extremismu slovenské předsednictví připraví závěry, které mimo jiné poukáží na úlohu vzdělávání a práce s mládeží při předcházení radikalizaci a extremismu. Cílem závěru rady bude reagovat na navržená opatření komise, eh, která se zaměřují na podporu inkluzivního vzdělávání, na podporu společných evropských hodnot prostřednictvím vzdělávání a na rozvoj kritického myšlení a podporu inkluzivních, eh, otevřených komunit a také se soustředíme na oslovování mladých lidí. Vzhledem k tomu, že migrační vlna má svůj význam, tak se také vyjádříme k akčnímu plánu integrace státních příslušníků třetí zemí, eh, který nedávno komise zveřejnila. Tam se navrhuje několik nástrojů v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu. Na podzim se budou konat obvyklá jednání generálních ředitelů. Hlavními tématy budou agenda modernizace vysokoškolského vzdělávání se zaměřením na příspěvek eh, vysokoškolských institucí k regionálnímu rozvoji a inovacím, efektivní tvorba politik a efektivní využívání zdrojů ve vzdělávání, přehled eh, implementace závazků členských států v rámci Evropské aliance pro učňovské školství a příprava excelence v odborném vzdělávání. Chtěl bych ještě zdůraznit, že eh, hlavní město slovenské předsednictví bude se rozvíjet během konference o talentu 12. a 13. září. Během e, této konference se budeme věnovat podpoře rozvoje talentu na všech stupních vzdělávání i v oblasti vědy, techniky a umění. Ta konference se zaměří na podporu a rozvoj talentů z tří hlavních úhlů pohledu. Za prvé inkluze. To znamená podpora rozvíjení talentu všech dětí bez ohledu na jejich sociální a ekonomické pozadí. Za druhé, práce s talentovanými jednotlivci zaměřená na výukové metody a vzdělávací činnosti, které budou v plné míře využívat potenciál talentovaných dětí. Za třetí, identifikace a objevení talentu u všech dětí na podporu těch, jejichž nadání a schopnosti se ještě neprojevily. oblasti mládeže se budeme věnovat eh, rozvoji talentů v širokém kontextu. Chceme poukázat na význam rozvoje talentů a potenciálu mladých lidí prostřednictvím atraktivních přístupů v práci a s mládeží. Prostředí práce s mládeží musí být zajímavé, atraktivní, musí odrážet nové trendy, potřeby a očekávání mladých lidí, protože jinak by mohlo dojít k poklesu angažovanosti a účasti mladých lidí. Změny životního stylu mladých lidí vyžadují eh, nové formy práce s mládeží. Slovenské předsednictví bude iniciovat přijetí závěru Rady s názvem Nové přístupy k práci s mládeží v rámci Eh, v zájmu rozvoje mladých lidí. Na úrovni členských států potřebujeme intenzivnější výměnu zkušeností, protože toto téma je vysoce aktuální, ale chybějí konkrétní případy a větší informovanost. V tomto smyslu připravujeme kromě politických dokumentů také praktickou výměnu zkušeností mezi členskými státy eh, a to ve spolupráci s malským předsednictvím. V rámci pátého cyklu strukturovaného dialogu s mládeží se předsednické trio Holandska, um, Slovenska a Malty zajímá o uh, kompetence, které jsou potřebné pro úspěšný život mladých lidí v inkluzivní Evropě, tak aby mladí byli připraveni na život a do společnosti. V návaznosti na proces konzultací se v říjnu bude konat Evropská konference mládeže, v Košicích na východním Slovensku. A výstupem z konference budou doporučení, která se projednají na zasedání Rady pro mládež. Na konferenci bude navazovat zasedání generálních ředitelů pro mládež. Jeho hlavním tématem bude podpora a rozvoj talentu mladých lidí. Evropská komise během setkání chce zahájit diskusi o prioritách nové strategie EU pro mládež na roky 2019 až 2027. V rámci této problematiky Evropská komise také představí dosavadní zjištění, zhodnocení e, strategie v polovině období a slovenské předsednictví chce zahájit diskusy o budoucích prioritách a o podobě politiky mládeže v Evropské unii po roku 2018. Slovenské předsednictví plánuje maximálně pracovat eh, napříč odvětvími, protože Oblast mládeže vyžaduje právě takovouto spolupráci. Politika mládeže patří do agendy ministerstev, které primárně za tuto problematiku zodpovídají. Je nám jasné, že i jiná, jiné oblasti, jiné politiky mají vliv na kvalitu života mladých lidí. Například sport. Ve sportu se chceme zaměřit na pozitivní stránku sportu a proto naší prioritou je sportovní diplomacie a vzdělávání prostřednictvím sportu v rámci společného programu předsednického tria. Společným jmenovatelem je rozvoj lidských zdrojů ve sportě. V rámci eh, agendy pracovní skupiny pro sport chceme otevřít aktuální témata, například vyhodnocení provádění druhého pracovního plánu Evropské unie pro sport na období 2014 až 2017 a příprava možného třetího plánu na další období. To souvisí i s prací vašeho výboru, protože připravujete zprávu o integrovaném přístupu k politice sportu prostřednictvím přístupnosti, bezúhonosti a dobré řádné zprávy. Dopad sportu na osobní rozvoj bude předmětem diskuse ministrů při zasedání Rady pro sport, to by mělo navázat na otázky, které byly rozpracovány v EU už v roce 2004, kdy byl Evropský rok vzdělávání prostřednictvím sportu. Prioritní témata Slovenska budeme rozvíjet na konferenci o vzdělávání ve sportu a prostřednictvím sportu, která se bude konat příští týden v Bratislavě za účasti celé řady aktérů členských států EU. Budou tam renomovaní zástupci z třetích zemí, budou tam představitelé, úspěšní představitelé českého, slovenského sportu a olympijského hnutí. Na konferenci bude navazovat neformální eh, setkání ředitelů pro sport. Během nějž eh, se budeme dívat na prioritní témata z hlediska vládního odvětví. Pak bych ještě chtěl zmínit otázku dopingu. Považuji za důležité, aby v oblasti boje proti dopingu EU postupovala jednotně a silně a také během slovenského předsednictví proběhne Evropský týden sportu pod záštitou slovenského předsednictví. Bude se slavnostně zahajovat a konat v Košicích v září akce za účasti komisaře Tibora Navráčiče a dalších významných hostů. Rád bych vás také informoval, že zasednutí Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport pod vedením slovenského předsednictví se bude konat 21. a 22. listopadu 2016. Těším se na spolupráci a děkuji za pozornost. Thank you so much. Grazie. Eh, děkuji, děkuji laskavým ministrům. Velmi si ceníme vašich priorit, které jste stanovili, zejména eh, těch, které se týkají politiky pro mladé, eh, pro talenty, dovednosti. A také s tím souvisí pozvání na konferenci v rámci Evropského týdnu sportu. Výbor k tomu připravuje také zprávu. Potom také sportovní diplomace je určitě zajímavým tématem a je to důležité. A je to součástí plánu, který se týká integrace a sociálního začlenění také osob z třetích zemí. E, týká se to studentů, e, osob, které jsou v oblasti vzdělávání, kultury a tak dále. Já teď už dám slovo koordinátům, nejdříve kolegyně Feraja a potom další. Eh, nejdříve ze mne, za EPP, bych chtěla srdečně poděkovat za představení eh, vašich eh, stěženích bodů práce v dalším půlroce, ale chtěla bych ještě konkretizovat jeden bod, navázat na něj, pane ministře Maďariči. Vy jste hovořili o směrnici AVMS a o tom, že to je důležitý legislativní akt, což je, platí i pro nás. A my dnes dopoledne jsme hlasovali i také z diskuzí o tom, že tento výbor, eh, pokud je o oblast aktu o přístupnosti a audiovizuálních eh, mediálních službách, eh, o tom, zda mají nebo nemají být vyjmuty a jak zajistit přístupnost. A já si myslím, že v tomto ohledu je dobré si uvědomit, že jde o specifické pro dané odvětví důležité ustanovení, je dobré zajistit přístupnost pro osoby s postižením. Je to pro ně důležité a je důležité, abychom odpovídajícím způsobem to potom odrazili také v legislativě. A proto tedy moje otázka, jak na to chcete působit i na úrovni rady v oblasti přístupnosti, aby se to opět dostalo tedy do směrnice o audiovizuálních eh, službách. A předpokládáme, že komise nás této věci podpoří v tomto přístupu a pro nás by bylo důležité vidět, jaké je vaše stanovisko, jak se k tomu stavíte vy. Já si myslím, že právě v oblasti AVMSD musíme najít nějaké rozumné řešení. Týká se to mimo jiné také ochrany spotřebitele. Chceme mít rovné, spravedlivé podmínky pro všechny, kteří jsou na trhu a kteří se pohybují v tomto odvětví. Platí to pro různé služby. K tématu programu Erasmu a sportu příští půl rok, pane ministře Plavčané, máme v plánu revizi v rámci našeho výboru. E, týká se to revize programu, jak probíhají, jak jsou přijímány a v této souvislosti mám dotaz, jak v rámci vašeho předsednictví řešíte zjednodušení programu a snažší přístup pro uživatele programu. Zda to bude v centru vašeho zájmu nebo ne. Eh, z toho, co jsme si vzali z různých slyšení a aktivit od různých zástupců projektů, a z různých vzdělávacích institucí eh, jsme zjistili, že pro některé instituce jsou ty postupy často velmi složité a možná, že potřebujeme přepracovat programy tak, aby byly eh, jednodušší, aby byly vhodné také pro menší organizace a menší projekty. A potom poslední otázka, jak se stavíte k tomu, že prostředky pro eh, Europe for Citizens program eh, v diskuzích o rozpočtu byly zkráceny asi o 25 Brexit podnítil ještě diskuzi k tomu, jak přiblížit Evropu občanům a náš výbor vždy požadoval to, aby právě tento program nebyl seškrtán, protože jde o setkávání lidí v Evropě i mimo programy Erasmus, mimo eh, čistě školní docházku, že je třeba vytvářet možnosti pro setkávání pro občany tak aby se mohli eh, vyjadřovat k evropským tématům. A mě by zajímalo, jak se k tomu stavíte. Za nás podpoříte v našem eh, boji, kdy chceme navýšit tuto rozpočtovou položku, nebo jinak řečeno, chtěli bychom mít větší prostor. Chceme podporovat Evropu přes eh, setkávání lidí. Děkuji, Petra. Děkuji za slovo. Jménem eh, sociálních demokratů bych chtěla srdečně poděkovat za představení priorit slovenského předsednictví a rady. Eh, představili jste nám velmi široké spektrum témat a myslím, že mohu říci, že eh, máte velmi ambiciozní cíle pro následující půl rok. A k tomu vám můžeme jenom popřát hodně úspěchu, hodně štěstí. Eh, pokud jde o příslušnou směrnici, tak já jsem eh, jednou ze zpravodajek a spolu se Sabinou a to znamená, tímto tématem se budeme zabývat v dalším poletí, bude se tím hodně vyznačovat naše práce, takže mě potěšilo, že v rámci vašeho předsednictví se chcete vyjadřovat k jednomu z těchto hlavních bodů a eh, na radě Eh, se tím chcete tedy zabývat, tak abychom hladce došli k společnému stanovisku. Také mě těší, že eh, chcete úzce spolupracovat s malckým předsednictvím, které převezme eh, vaši funkci od 1. ledna. A doufám a těším se na společnou dobrou spolupráci. Myslím si, že musí nám všem záležet na tom, aby návrh komise byl projednán a zpracován eh, důkladně, ale zároveň také hladce, abychom došli k dobrým výsledkům. Eh, ten čas například v technickém rozvoji na nás nečeká, eh, vše běží rychle, takže je důležité, abychom měli rozumné řešení, ale také řešení, které vydrží, odolá času, bude fungovat v budoucnosti. A mm, spotřebitelé mm, mm, nerozlišují mezi některými službami, eh, pokud jde o ty lineární a nelineární služby. Možná, že bychom se na to měli zaměřit ještě více, než to eh, navrhuje komise, tak abychom tady vytvořili skutečně rovné podmínky pro všechny zúčastněné. A eh, doufám, že by to mohlo vydržet dalších deset let, protože to by mělo být naším cílem abychom eh, nacházeli a eh, vypracovávali řešení, která eh, vydrží v čase. Nemůžeme vždy přesně předvídat, co se stane, ale přesto by nám mělo záležet na tom, abychom ne, za pět let zase nemuseli stát před tím, že směrnice už je zastarala a vše musíme znovu promyslet, přepracovat, modernizovat a aktualizovat. Proto si myslím, že je opravdu důležité, právě v oblasti ochrany spotřebitele a mladých a základních eh, podmínek pro produkci a šíření audiovizuálních mediálních služeb, tak eh, abychom se za, za, za, zasazovali pro pluralitu, eh, pro kvalitu médií. A měli bychom nacházet řešení, která odolají času, která budou fungovat dlouhodoběji. Ještě jednou srdečné díky, že s námi chcete spolupracovat a my odvedeme také náš díl práce tak, abychom pokročili ku předu. Téma Erasmus Plus je to určitě také téma, eh, kterým se budeme v následující době eh, zabývat. Eh, Sabine Verheinet už na to poukázala. Týká se to spousty programů a spousty cílů, které jsme si stanovili také v parlamentu. My jsme vždy hovořili o tom, že si přejeme je zjednodušení programů, lepší dostupnost programů, eh, rozpoznatelnost eh, nebo uznatelnost eh, těch původních projektů, které třeba nesly název Leonardo da Vinci a tak dále. A já si myslím, že by nám to mělo ležet na srdci všem, aby ten úspěšný projekt Erasmus Plus s, i s jeho podprogramy, aby mu bylo předěleno dostatek prostředků a abychom zajistili to, že přístupnost eh, k těm programům bude vylepšena. A i v této oblasti se těšíme na společnou diskuzi a spolupráci a doufáme, že eh, se nám dostane podpory rady. Možná, že ne v tomto programovém období, ale minimálně v následujícím období. Možná, že se nám podaří přesvědčit radu, že to je opravdu důležitý program, dát mladým a starším eh, eh, lidem možnost získávat zkušenosti i v zahraničí. Možná, že bychom měli sáhnout trochu hlouběji do kapsy a udělat i z tohoto těžiště našich eh, programů v Evropě. Děkuji, prosím, abyste se drželi vyhrazeného řečnického času. Kolegyně Trupel, děkuji za slovo, děkuji za prezentace. Děkuji také za váš názor na to, eh, co máte v plánu, za vaše stanovisko. Z mé strany dvě otázky. Eh, za prvé k AVMS. Eh, vy jste se už dotkli otázky toho, že podporujete návrh komise, který se týká ochrany nezletilých a jeden z návrhů komise k ochraně nezletilých proti nenávistným projevům tak eh, tam hovoříte o tom, že ta daná platforma by měla být v oblasti působnosti té nové pozměněné směrnice. Mě by zajímalo, zda toto podporujete nebo ne. Potom otázka Erasmus+, Kreativní Evropa a Evropa pro občany. Minulý týden ve Štrasburku ehm, parlament k usnesení o ehm, víceletém finančním rámci o přeskumu v polovině období se velmi jasně vyjádřil tak, že Potřebujeme rozpočet pro tyto tři velké programy, zejména pro um, Kreativní Evropu a Erasmus+. A proto bych chtěla vědět, zda jako slovenské předsednictví jste připraveni toto podpořit. A také bych chtěla um, podpořit um, další otázku Petry Kramerové. Ať už se pohybujeme kdekoliv v Evropě, v různých částech Německa, odkud pocházím já, tak Jde o zájem lidí o tento program, například Erasmus+, ať už jde o kterékoliv struktury z tohoto programu nebo kreativní Evropu, tak všichni si stěžují na to, že je příliš složité podávat žádosti. A s tím souvisí moje otázka, zda jste připraveni s námi spolupracovat a vyvíjet tlak na komisi, aby došlo k určitým změnám, tak abychom usnadnili život občanům, abychom usnadnili eh, ty žádosti do těchto programů my často chceme zasáhnout různé skupiny občanů a pokud jsou ty skupiny frustrované a nejsou schopny eh, se ucházet o tyto programy, protože jsou příliš složité, tak to nám určitě nepomůže v tom je přiblížit Evropě a angažovat se v evropských myšlenkách. My budeme mít diskuzi k hodnocení eh, těch našich velkých problémů a já si myslím, že v této oblasti potřebujeme určité změny. Děkuji just want to, to leave the floor. Dobře, takže já teď předám slovo pánu ministru a potom případně ještě budeme mít prostor pro další otázky, takže prosím. No, pěkně. Mnohokrát děkuji za slovo, děkuji za názory paní Kamervert i paní Ripel, které se týkaly především směrnice o audiovizuálních a mediálních službách. Ne nadarmo jsem zmiňoval, že jsem byl i při té druhé revizi směrnice. Protože ať přijmeme sebedokonalejší směrnici, změny v této oblasti se odehrávají tak rychle, že podle mě budeme rádi, a to říkám paní Kamervert, budeme rádi, když ta třetí směrnice bude mít opět životnost alespoň 10 let. Jednoduše řečeno, tato oblast je velmi dynamická. Od roku 2006-2007 nebo tehdy jsme nedokázali předvídat změny, které probíhají dnes. Nicméně k těm otázkám. Protože chceme uspořádat i předsednickou konferenci na téma ochrana nezletilých, Dáváme tím najevo, že je to pro slovenské předsednictví skutečně jedno z nejdůležitějších témat nebo cílů revize směrnice. Samozřejmě jako předsednická země musíme zohledňovat postoje členských států, ale skutečně zdůrazňujeme, nakolik je pro nás v této oblasti významná regulace. Regulace, která by se dotýkala nejenom televizních služeb, ale i zmiňovaných platform. Takže názor Slovenska jako předsednické země je takový, že jsme rozhodně pro ochranu nezletilých, a to i z těch důvodů, jak jsem říkal, že je to dnes nejpočetnější divácká skupina a současně nejzranitelnější. Myslím si, že máme povinnost chránit je tím spíš, že dnes ráno jsem se díval na BBC, tam byl zveřejněn průzkum, podle kterého nejvíc mezi mediálního obsahu dnes lidé přijímají přes chytré telefony, ne přes televizi. A to platí i pro mladou generaci. A to znamená, že do této ochrany musíme zahrnout také platformy, nejenom služby na vyžádání, ale i takové platformy, jako je YouTube a podobně. Stejně důležitá, paní Ferhájen, je pro nás i otázka přístupnosti. Tam samozřejmě musíme akceptovat, že v současné době byly ve směrnice vyňaty požadavky na přístupnost vzhledem k tomu, že komise v prosinci předložila návrh Evropského aktu o přístupnosti, který zahrnuje také audiovizuální mediální služby Teď se projednávají tyto otázky v rámci pracovní skupiny, která spadá pod Radu pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a záležitosti spotřebitelů. Pokud však v průběhu jednání o tomto aktu dojde na vyloučení audiovizuálních služeb, jistě se budeme snažit přimět komisi nebo spolupracovat s komisí na vyřešení tohoto legislativního vakua, které by vzniklo. To znamená, toho, co se týká požadavku na přístupnost audiovizuálních služeb pro postižené. A určitě se v takovém případě bude uvažovat o zahrnutí přístupnosti právě do revize směrnice o audiovizuálních službách. A nyní Mnohokrát děkuji za otázky. Pokusím se odpovědět paní poslankyni Verhajenové, Kamervertové a také paní poslankyně Tripelové. Ano, Erasmus Plus patří mezi nejúspěšnější projekty Evropské unie jako takové. Pokud si dobře vzpomínám na statistiky, díky tomuto programu už vycestovalo asi 3 miliony mladých lidí a myslím, že dopady tohoto programu jsou skutečně obrovské, pokud jde o Evropskou unii jako celek. A pokud jde o návrhy, které jsme dostali od paní poslankyně, abychom se připojili k tématu navýšení rozpočtu, samozřejmě slovenské předsednictví podporuje navýšení rozpočtu na tento program právě proto, že představuje jeden z nejúspěšnějších projektů, jak už jsem říkal. Pokud je o zprávu tohoto projektu, je potřeba uvědomit si, že tento projekt zahrnuje v podstatě sedm programů, které kdysi byly samostatné. Je to poměrně velice náročný administrativní program. Nazdory tomu na administrativu se teď využívá 16 elektronických nástrojů. Uvědomuji si, že využívání těchto elektronických nástrojů pro zprávu tohoto projektu na jedné straně sice velmi zredukovalo papírovou podobu administrativy, administrativy v tomto programu, ale současně využití těchto nástrojů je poměrně náročné z hlediska času i chybovosti. Je potřeba využít právě to, že se v příštím roce blížíme polovině tohoto programu a národní kanceláře, které spravují i tento program, připravují analýzu, analýzu zprávy, nedostatků, se kterými se setkávají při zprávě tohoto programu. A předpokládám, že v průběhu příštího roku pak bude možné přistoupit i k nějakým redukcím administrativy, to se dotýká mimo jiné i té přihlášky, to tady paní Ferhajenová zmínila. A předpokládám také, že by mělo dojít k některým dalším zjednodušením zprávy tohoto programu. Předpokládám to v případě přihlášky, ale také v další administrativě, vykazování a podobně. Mnohokrát děkuji. Děkuji za odpovědi. Teď eh, předám slovo dalším kolegům, kteří si vyžádali slovo. Pan kolega Strojevský je dnešním zpravodajem pro rozpočet, což je nesnadná úloha, zejména v okamžiku, kdy je zapotřebí opravdu navýšit rozpočet na kulturu. šanovní eh, ministr. Paní předsedkyně, vážení pánové ministři. V mém případě eh, se, se slovenským předsednictvím pojí velké naděje, mám vysoká očekávání, protože vím, že pro Slovensko je kultura a vzdělání velice důležité. A proto jsem optimista, pokud jde o budoucí výsledky tohoto předsednictví. Mám dvě otázky. Za prvé, předsednictví je vždy obdobím, kdy můžete propagovat svou vlastní zemi. Bruselu nebo na Slovensku. Mohou se odehrát různé kulturní akce, abyste překvapili pozitivně Evropu. Co jste si připravili vy, pokud jde o kulturu a kulturní akce? Co vám můžeme pomoct propagovat? A druhá otázka nebo spíš návrh, je určen ministru kultury. V březnu 2012 zhořel hrad Krasná Horka. Byla zničená střecha a došlo také ke zničení některých exponátů. Já si vzpomínám, že bylo velice obtížné zajistit rychle prostředky, aby bylo možné střechu renovovat a znovu postavit. A je to opravdu krásný hrad nebo zámek. Evropská komise dál krátí potenciální podporu pro renovaci historických památek, které byly zničeny při takových tragédiích. Došlo k tomu třeba při zemětřesení. Měli bychom tedy zohlednit, co se stalo v Krásné horce, abychom si uvědomili, že potřebujeme rezervu, abychom dokázali rychle a efektivně při takových kalamitách zasáhnout. Já jim dál držím palce. Já jsem se s ministrem setkal, když jsem sám byl ministrem a vím, že vy jste zárukou kvalitní práce. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Velice ráda jsem si vás vyslechla. Děkuji vám. A mám otázku na pana Plavčana. Ve své pre- prezentaci jste mluvil o podpoře talentů. Je to jedna z průřezových priorit. Můžete nám říct něco víc k tomu, jak se budou tyto priority uplatňovat? Děti bývají obětí nejrůznějších typů nerovnosti počínaje od raného věku. Jak proti tomu budete bojovat? A moje druhá otázka je podrobnější. Mluvil jste o revizi Evropského rámce pro kvalifikaci. Co přesně máte v úmyslu? Děkuji. Teď máme slovo paní kolegyně, kolegyně Sudrová. Velmi ráda, že tady jsou ministři ze Slovenska, eh, ze země, s kterou máme tolik společného. Já bych se na vás, paní ministři, obrátila s eh, několika dotazy a komentáři. Nejprve eh, k panu ministru kultury. Nebudu se vracet k audiovizuální směrnici, kterou jste popsal velmi dobře, i ty výzvy, které sledujete. Eh, chtěla bych se zaměřit na ten Evropský rok kultury, který jste tady správně zdůraznil a myslím, že tak, jak tady řekl eh, kolega Zdrojevský, co chcete eh, představit nového, tak zrovna ten Evropský rok kultury je takovou výzvou, kterou potřeba připravovat včas a prostředky na mm, řadu akcí budou směřovat také z programu Kreativní Evropy. Já bych vás chtěla poprosit, abyste se zaměřil na to, aby Ehm, ten rok 2018 byl už připravován právě se zaměřením na možnosti finanční podpory konkrétních akcí, aby ten výsledek skutečně oslovil občany v Evropě a zdůraznil ehm, kulturní dědictví Evropy jako takové. Ehm, čím dříve se začne s touto přípravou tím lépe jednotlivé země jednotlivé akce budou připraveny a myslím si že eh, je to důležité začít co nejdřív. takže eh, toto je má výzva eh, k vám. a panu ministrovi plavčanovi děkuji také za představení jeho priorit. já si myslím že teď tento půlrok skutečně začínáte pracovat s tou novou agendou dovedností která je velmi ambiciózní a na radu připadá, eh, připadají dvě doporučení, ať už je to evropský rámec eh, kvalifikací, anebo také doporučení o zavedení záruky k získávání dovedností. Jsou to dvě, eh, jedna revize a jeden úplně nový materiál. Já teď nechci po vás vědět detaily, ale jen upozorňuji na to, že toto je velký úkol, kterým se budete muset zabývat a v té agendě nových dovedností vidím jeden jeden takový, jednu otázku, kterou vám chci položit eh, v tom posledním bodě, který je zaměřen na uznávání nebo rozeznávání dovedností absolventů vysokých škol. Eh, je úplně opomenut boloňský proces. Já bych vás chtěla poprosit, abyste se i na toto zaměřil, protože boloňský proces je něco, co Evropu spojuje, propojuje evropský vysokoškolský prostor eh, a my ho potřebujeme zlepšovat. Nemůžeme na něj zapomenout, když chystáme nový dokument. Ehm, Evropský parlament se této agendě bude věnovat, eh, budeme k němu dávat naši zprávu a určitě budeme chtít tuto agendu eh, řekněme ještě i zlepšit a eh, aby skutečně byla funkční, protože si myslíme, že je to pro budoucnost Evropy, pro lepší vzdělání, pro zaměstnatelnost nesmírně důležitý. Děkuji. Grazie kolega... Eh, ehm, děkuji. Nyní paní kolegyně Smolková. Mnohokrát děkuji za slovo. Já se chci připojit k optimistům mezi mými kolegy, kteří mluvili o tom, že slovenské předsednictví bude úspěšné. Nakolik znám oba dva ministry, znám je už několik let, tuším asi sedmnáct. A když se uvědomím, o čem mluvili. Myslím, že právě oni jsou zárukou toho, že bude splněno to, co tady představili. Velice oceňuji ministra kultury, který zdůraznil úlohu kultury právě v současné Evropě, protože jako kdybychom při každodenních těžkostech, které máme, zapomínali na každodenní kulturu, zapomněli jsme, že právě lékem na extremismus a všechny formy netolerance, je právě kultura, ta každodenní kultura, které se musíme věnovat. Takže právě v panu ministrovi Maďaričovi vidím takovou osobní záruku, že i tu úlohu kultury, kterou tolik zdůrazňoval, já myslím, že v prosinci budeme schopni říct, že jsme udělali krůček ku předu. Pane ministře, máš mou velkou důvěru a zcela jistě i důvěru mých kolegů. Pokud je o pana profesora Plavčana, oceňuji, že zdůraznil právě politiku mládeže. Já jsem byla na několika konferencích, které organizovali mladí lidé a bylo mi smutno, protože z nás, europoslanců, neměl kdo přijet mezi mládež. Já jsem byla do Strasburku a dnešní mladí lidé mají velké vědomosti, eh, velký rozhled a musíme jim dát zelenou, musíme je podpořit. A já oceňuji, že bude také konference v Košicích, což je mé rodné město, kde bydlím, velice ráda se zúčastním a pevně věřím, že to, co říkal minulý týden premiér Robert Fico ve Štrasburku, a totiž, že chceme dělat transparentní politiku, chceme politiku pro občana, že toto bude jakýmsi východiskem pro to, abychom otevřeli cestu právě mládeži. A měla jsem také otázku na pana Plavčana, pokud je o podporu rozvoje talentů, ale tu otázku už položila polská kolegyně, takže těším se na odpověď. Mnohokrát děkuji a držím palce. Grazie. Děkuji. Paní kolegyně Evans. Thank you very... Mnohokrát děkuji a děkuji za prezentace. Já jsem byla velice ráda, že zdůrazňujete kulturní rozmanitost. Že to zdůraznil ve své prezentaci pan ministr Madarič. A chci upozornit na menšinové jazyky, protože vy jste mohl mluvit svým jazykem, parlamentu. Já jsem z Walesu, ale nemohu mluvit velsky, protože má jenom přidružený oficiální statut, neoficiální statut. Takže zvlášť, když mluvíme o zapojení, o začlenění, je potřeba zohlednit také postavení menšinových jazyků, protože pokud se máme skutečně zapojit s, lidmi a zapojit tyto lidi, musíme doslova mluvit jejich jazykem. A druhá věc je širší. Týká se to jednoho ze tří principů vašeho předsednictví, a totiž dosažení hmatatelných výsledků a toho, že je potřeba evropským občanům prokázat, že společný evropský projekt má praktický dopad na zlepšení kvality života. Jak už jsem říkala, já jsem z Walesu ve Spojeném království a nedávno velké části Walesu hlasovali pro odchod z EU. Já jsem se důrazně zasazovala pro setrvání, protože z kulturního, sociálního a ekonomického hlediska je na tom Wales lépe v Evropské unii. Nicméně referendum proběhlo, většina chtěla odejít a Británie má v úmyslu odejít. Nicméně tato vazba na EU nebo odcizení od EU ukázalo, že je opravdu zásadně ukázat lidem, že EU dokáže změnit něco v jejich životě. A v mnoha částech země se nám nepodařilo lidem tyto věci ukázat. Má to jistě své důvody, ale já myslím, že je to obrovský problém pro celou Evropskou unii samozřejmě, ale především pro práci tohoto výboru, když mluvíme o mládeži, kteří mají zájem na budoucím vývoji a vývoji Evropské unie jako takové. Děkuji, s tím hodnocením souhlasím. Kolega Žulo? Oui, merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, moje otázka navazuje na zprávu, o které jsme diskutovali dnes ráno. Týká se přístupnosti. Víte, že Evropský parlament jako celek je velice citlivý na práva osob s postižením, zejména pokud jde o jejich eh, přístup ke kultuře, zvláště u nevědomých a eh, zrakově postižených. V únoru 2016 jsme schválili usnesení, v němž jsme připomněli, že Evropská unie by měla ratifikovat Marrakešskou smlouvu, která má právě usnadnit přístup eh, zrakově postižených a nevědomých ke knihám. Tři roky po podpisu tohoto textu zatím ještě nebyla zahájena ratifikace, protože to je zablokováno na rodě. Na radě Kanada jako poslední země eh, nyní ratifikovala tento text a já a další kolegové si myslíme, že je velká škoda, že u takovéhoto tématu Evropská unie není schopna zajistit ratifikaci. Já tuto situaci považuji za téměř surrealistickou. Připomínám, že i Severní Korea. Severní Korea patří mezi 20 států, které už ratifikovaly. A mám tedy dvě otázky celkem jednoduché. Za prvé, Hodlá se vaše předsednictví angažovat v tom, aby došlo k odblokování této situace a zajištění toho, že Evropská unie co nejrychleji ratifikuje tuto smlouvu? A druhá otázka, zajímalo by mě, zda v rámci reformy autorského práva, což je důležitá reforma, která bude představena na podzim, zda chcete se snažit o to, aby ustanovení Marrakešské smlouvy byla zapracována do této reformy autorského práva. Děkuji. Now the last, uh... A nyní poslední řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Bardzo krut. No, krát děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručný. Děkuji za to, že jste nastínili své priority. Já osobně mám velkou radost, že jednou z vašich priorit je sport a sportovní diplomacie. A vítám také skutečnost, že bylo řečeno, že sport může být důležitý i z hlediska sociálního začlenování uprchlíků. A také mám velkou radost, že mluvíte o objevování talentů a podpoře talentů. A mám stručnou otázku na pana Plavčana. Já to vidím tak, že se to dotýká výchovy, vzdělávání a průpravy takovýchto eh, lidí, nejenom pokud o sport, ale i o další oblasti. Můžete nám dát nějaké příklady z hlediska třeba tréninku, nebo jaké máte zkušenosti, jaké máte osvědčené postupy a jak budete přistupovat eh, k dalšímu rozvoji talentů. Děkuji. Děkuji všem kolegům. Já dám hned slovo našim dvěma hostům, dvěma ministrům. Jenom bych doplnila ještě pár otázek. A ještě bych také chtěla říci, že jste si určitě povšimli, s jakým velkým eh, zájmem eh, všichni sledovali vaši prezentace, jaká jsou eh, aktuální témata pro náš výbor. A doufám, že s vámi opravdu můžeme plně počítat, jako se slovenským předsednictvím, zejména ve třech hlavních oblastech. Jednak jde o směrnici AVMS. Chtěl bych připomenout jako ostatní kolegové, že Eh, se tímto tématem zabýváme. V září proběhne prezentace návrhu tohoto dokumentu a samozřejmě budeme eh, pracovat eh, na tom, abychom do konce roku nebo do začátku příštího roku vypracovali pozici parlamentu. Počítáme plně s vaší podporou slovenského předsednictví a zejména eh, v oblastech rovných podmínek pro operátory, eh, ochrany eh, nezletilých a také ochrany proti těm nenávistným projevům. A potom dalším tématem je posílení směrnice AVMS, nikoli v omezení, a také otázka přístupnosti. To jsou taková hlavní témata, která vyvstávají mezi těmi ostatními a mohly by být podle mě v synergii. Potom dalším tématem je Evropský rok. A k tomuto tématu dám eh, slovo komisi, mm, tedy rok 2018, eh, který je věnován evropskému dědictví. Eh, Znepokoje nás spoždění návrhu komise. My víme, že rozhodnutí bude nakonec na straně tedy parlamentu a rady, ale komise má usnadnit tuto věc. A možná, že bylo dobré, kdyby nám komise také usnadnila načasování. A kromě toho v rozpočtu jsme nedostali ani jediné euro. To jsou tedy takové dvě hlavní otázky. Ty mimo jiné položíme také zítra s kolegem s Drojevským, který má na starosti rozpočet a bude se to potom eh, diskutovat na příslušné foru pro rozpočet. Ale byli bychom rádi, kdybyste nám podpořili v této, pože- v této žádosti. Není možné, abychom potom boji, který jsme absolvovali se všemi tě, těmi odkazy na symbolická signály a tak dále, a teď nemám na mysli přece jenom Evropu, ale týká se to celého světa, protože se týká eh, lidského pokolení a nám na to nebylo vyčleněno jediné euro. Není možné, abychom seškrtali eh, stávající programy, které už tak mají nedostatek prostředků, abychom jim ještě zkrátili. A možná, že by bylo eh, vhodné, kdybychom napsali dopis přímo panu komisaři Junckerovi. Potom ve výboru pro kulturu já budu samou, sama spravodajkou eh, v těchto otázkách a chceme říci, jak se v těchto otázkách angažuje parlament. A bude také důležité, jak už říkal kolega Zdrojevský, my jsme prezentovali pilotní projekt eh, k tématu krize a ničení kulturního dědictví eh, v oblasti Středozemního moře. Chtěli bychom využít tuto příležitost a říct, že jsme se setkali ve Štrasburku s mm, výborem teď si nevybavím přesné jméno toho výboru, eh, Mašrek. Omlouvám se, v tomto názvu udělám vždy chybu, takže jde o Mašrek. A my jsme hostili eh, jednoho syrského archeologa, který je v Fazilu v Štrasburku, v Štrasburku a potom experta na drony a na 3D aplikace. A Oni působí jako dobrovolníci a prostřednictvím dronu dělají takový dohled nebo dokumentaci toho, co se vlastně stalo, eh, například v Palmíře, eh, protože to ničení se například děje také ze strany eh, syrských vojenských složek. A my jsme velmi vděční za citlivost pana ministra kultury, kdy chcete posílit společnou alianci s parlamentem a teď se e, vlastně nacházíme v naléhavé situaci, abychom obnovili mm, kulturní dědictví, kde nám hrozí nejenom, že bude zničeno toto kulturní dědictví, ale že úplně vymizí. A chtěli bychom také urychlit e, směrnici o dovážení e, kulturního, kulturních statků do Evropy z třetích zemí, což je akt, na který čekáme už více než rok. Byli bychom rádi, kdybyste nás této věci podpořili. A ještě bych chtěla říci, že co se týče sportu, tak se velmi angažujeme v této oblasti. Máme zde také zprávu, provedli jsme také velmi zajímavou eh, studii ke dvojí kariéře a možná, že by bylo užitečné se o to podělit. Úplně na závěr, eh, jedna alarmující věc, a to je rozpočet, už to zaznělo z úst ostatních kolegů. Erasmus je třeba zejména chránit. Nikdy jsme neměli eh, dostatek zdrojů, ale díky velkému úsilí nějaké zdroje tam máme. Nicméně kreativní Evropa, Evropa pro občany, tak eh, tady vlastně už máme takový nedostatek finančních prostředků, že ani nemůžeme reagovat na eh, tu velkou potřebu, která pamnuje. Mm, o 11 byly seškrtány projekty v té kreativní Evropě. V Evropě pro občany Máme rok 2017, kdy vlastně můžeme ovlivnit to další programové období. Máme zprávu o provádění programu, budeme ji dělat poprvé a já si myslím, že tato zpráva by mohla pomoci mimo jiné také předsednictví, stejně jako komisi, se zorientovat a pomoci nasměrovat eh, ten přeskum eh, v polovině období 2018. A mělo by to mít dopad na všechny výbory. Já se omlouvám, že jsem hovořila dlouho, ale myslím si, že bylo vhodné to připomenout. Máme určitou společnou strategii a doufám, že v tomto ohledu eh, můžeme požadovat eh, vaši podporu. Já teď prosím o to, abyste odpověděli nejdříve pan ministr Maďarič a poté pan ministr Plavčan. Děkuji za slovo. a děkuji především za podnětné názory a otázky. Nejprve chci poděkovat přítelkyni, poslankyni Smolkové za podporu. Doufám, že stejně jako já i další členové vlády Slovenské republiky nesklamou, ale myslím, že se to týká všech lidí, kteří se podílejí na slovenském předsednictví. To, co říkal a na co se ptal pan Zdrojevsky, svědčí o tom, že velice dobře zná kulturu, zejména ve střední Evropě. Já jsem měl tu čest spolupracovat s ním a v jistém smyslu byl pro mě vzorem. Jistě i v jeho boji o financování kultury. Konkrétní otázka na kulturní akce. Bez pochyby, jak už jsme mluvili o významu kulturní diplomacie ve vnějších vztazích, pro předsednickou zemi je kultura příležitostí k vytváření vztahu uvnitř Evropské unie a samozřejmě o to víc pro takový relativně mladý stát, jako je Slovensko. A do jisté míry je to v Evropské unii stále stát neznámý. My si to uvědomujeme. Připravili jsme velice široké spektrum různých a různorodých kulturních akcí, ať již na Slovensku nebo v zahraničí. Možná jste některé z nich zaznamenali, třeba zahajovací koncert 7. července v Bruselu. Z těch věcí, které máme připravené, bych vyzdvihl jednu akci, které si zvlášť cením jako příkladu kulturní spolupráce mezi předcházejícím nizozemským předsednictvím a slovenským předsednictvím. Před dvěma týdny jsme v jednom z moderních muzeí v Bratislavě zahájili velkou výstavu Joana Miro a avantgardního združení Kobra, kterou jsme připravovali s Nizozemskem. Tuto výstavu zahajovala nizozemská princezna a pro mě to byl velice dobrý příklad naší výborné spolupráce, protože my jako předsednictví se snažíme ve všech aspektech navazovat na velice dobré nizozemské předsednictví. Ale pouze takto pak dokážeme neustále věci dotahovat, Vezmeme si třeba zmíněnou směrnici, kterou dostáváme v tom znění, jak je předložila komise na poslední radě a chceme ji posunout co nejdál a také spolupracovat v rámci trialogu a tria s malckým předsednictvím. A ještě zmíním, že v září budu mít tu čest v Římě na Bienále zahájit fantastickou výstavu slovenské gotiky. Takže se snažíme a děkuji také za tu výzvu, která směřuje na krásnou horku. Já nebudu všechny ostatní zatěžovat, ale byla to taková menší kulturní katastrofa na Slovensku a my oceňujeme pomoc sousedních zemí, konkrétně také České republiky, která nám pomáhá právě restaurovat mnoho těchto kulturních poškozených předmětů. Paní poslankyně Šojdrová otevřela otázku Evropského roku ochrany kulturního dědictví v roce 2018. Musím říct, že my ještě čekáme na přesné znění návrhu, který předloží pan komisař Navračič. A potom se můžeme pustit do otázky, která zatím není úplně vyjasněná, a totiž financování tohoto roku. Pokud ty finance nebudou dostatečné, bude to pouze taková papírová priorita, ale my jsme ochotní právě ve spolupráci s Evropským parlamentem Ať již to bude ve smyslu přesunu nějakých zdrojů z některých kapitol, k tomu se samozřejmě teď nemohu vyjádřit, ale jakmile bude takováto priorita nastolena, máme povinnost zajistit i financování, protože eh, pokud víme, otázky, které rok ochrany kulturního dědictví nastolí, budou velice důležité. Netýká se to jistě jenom kultury, ale, jak už jsem zmínil, ty nejširší výzvy, kterým Evropa čelí, ať už jde o uprchlickou krizi, sociální hospodářské otázek a tak dále. Ty s tím všechny souvisí. Paní Evancová se dotkla otázky menšinových jazyků. Slovensko patří k státům, kde je velký počet menšin, které mají svoje práva i v oblasti školství, i v oblasti kultury. To znamená, že i za našeho předsednictví se této otázce jistě nemíníme vyhýbat. Na naší domácí politické scéně mohu říct, že právě v tomto období připravujeme vznik speciálního kulturního fondu na podporu kultury národnostních menšin. To samozřejmě znamená i podporu jazyků a použití jazyků těchto menšin. A chci ještě podtrhnout, že na Slovensku máme historicky poprvé koalici, ve které zasedají v jedné koalici i Národní strana s menšinovou maďarskou stranou. A řekl bych, že v tom se také odráží situace, která v této otázce na Slovensku panuje. Je poměrně dobrá. Pan Žolo otevřel otázku přístupnosti, respektive Marakešské dohody. My také považujeme za mimořádně důležité věnovat se pomoci specifické kategorii osob, osob nevědomých nebo osob s jinými poruchami čtení. Víme, že tato otázka je nezablokovaná, ale věříme, že po vydání názoru soudního dvora, na který čekáme, se ta věc postupně posune dopředu a my jsme připraveni v, na, v rámci našeho předsednictví potom jednat okamžitě po předložení návrhu Evropské komise a posunout diskuzi co nejdál aby bylo možné tuto smlouvu co nejdřív definitivně ratifikovat. Já myslím, že to byly všechny otázky, které tady zazněly. Děkuji. Thank you so much. And now to minister... Děkuji a nyní pan ministr Plavčan. Děkuji vám. Pan poslanec Vento, paní poslankyně Smolková a paní poslankyně Limacká hovořili o otázkách talentu. Je jasné, že nerovnost ovlivňuje děti už od raného věku a všichni víme, že nerovnost potom může mít důsledky během celého života. A slovenské předsednictví právě z těchto důvodů si vytyčilo jako jedno z hlavních témat otázku talentu. Ten talent chceme rozvíjet nejen jako talent u těch dětí, eh, u nich už se talent projevil, řekněme ve sportu, nebo někdo má třeba talent pro matematiku nebo fyziku a účastní se různých eh, olympiád, národních, evropských či celosvětových, ale chceme hledat talent u každého jednotlivce, najít u, najít u každého v jeho povaze a v jeho osobních vlastnostech něco, co je pro něj výjimečné a snažíme se hledat cesty, jak toto dále rozvíjet. Právě tím potom ten dotyčný může prokázat svou jedinečnost a může to uplatnit ve svém životě, ať už v osobním nebo v pracovním. Tomuto tématu se bude věnovat konference, která se Eh, bude konat v září v Košicích, eh, bude se týkat právě podpory rozvoje talentů a konference by měla pokrýt obě tato témata. Očekáváme, že odborníci projednají obě témata. Podpora talentu těch, u kterých už se projevil, ale také hledání metod pro vysledování u dětí už v útlém věku talentu, který by potom mohli v osobním životě projevit. Pokud jde o evropský kvalifikační rámec, musíme si skutečně uvědomit, že pracovní svět stále vyžaduje nové dovednosti. Takže zaměstnavatel vzhledem k vědecko-technickému pokroku chce, aby u zaměstnanců se třeba měnil obsah Eh, jejich eh, práce a Evropský kvalifikační rámec je určitým prostředkem, který spolu s národními kvalifikačními rámci umožňuje porovnávat kvalifikaci a zlepšovat mobilitu pracovní síly, což je eh, konec konců jeden z pilířů Evropské unie. A musíme tedy podpořit i revizi Evropského kvalifikačního rámce, aby lépe odpovídal tomu, co se děje na trhu. Slovenské předsednictví tedy bude působit jako zprostředkovatel v Radě při projednávání návrhu komise na revizi Evropského kvalifikačního rámce. Potom k otázce paní poslankyně Šojdrové. Ano, komise v rámci balíčku dovedností chce příští rok zveřejnit i program modernizace vysokoškolského vzdělávání a ten by měl obsahovat i tu část týkající se boloňského procesu. Možná to nevíte, ale já jsem zastupoval Slovenskou republiku v Bologna Follow-up Group eh, vlastně od samého počátku a sledujeme činnost této pracovní skupiny, která eh, zasedá dvakrát ročně a budeme projednávat i přesahy dokumentu Komise o modernizaci vysokoškolského vzdělávání do činnosti právě této pracovní skupiny eh, Bologna Follow-up Working Group. A řekl bych, že v této souvislosti můžeme najít několik důležitých témat, jako je modernizace eh, týkající se zlepšení kvality pedagogického vzdělávání. My chceme modernizovat vzdělávání a chceme se na to dívat z hlediska dopadů vysokých škol a univerzit na regiony. Chceme zajistit lepší propojení regionů, podnikatelů, představitelů státní zprávy v regionech s vysokými školami, tak aby se lépe využil potenciál vysokých škol na rozvoj regionu. Děkuji vám. Děkuji za vysvětlení, děkuji také za vaše odpovědi. Mm, zazněl tady apel ze strany eh, kolegu ministrů, také z mé strany a já bych proto chtěla požádat komisi, zda by se nemohla také vyjádřit, zejména k těm témům, které, tématům, které tady zazněly. Máme tady pana doktora Filipa Vanderburka, eh, který je eh, vedoucím unit, unitu EAC. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Jsem tady vzadu v místnosti. Chtěl bych poděkovat eh, oběma ministrům za velice zajímavou prezentaci a návaznou diskusi. Já bych se chtěl jenom vrátit k jedné konkrétní otázce, což byl návrh rozhodnutí o Evropském roce kulturního dědictví v roce 2018. Chci vyjasnit, že komise už má poměrně dobře rozpracovaný návrh a doufám, že bude možné jej přejmout včas, tak aby hlasování eh, eh, na radě a parlamentu mohlo proběhnout a aby oba orgány na to mohly začít v září pracovat. Nám je jasné, eh, že tento návrh je velice důležitý pro tento parlament, výbor i pro radu. Chceme, aby ta jednání proběhla hladce. Chceme, aby to rozhodnutí bylo rychle přijato tak, aby členské státy měly možnost s dostatečným předstihem se připravit na zahájení takového roku od 1. ledna 2018. Mohu ještě říci jednu věc, která možná bude důležitá, to je celá ta diskuse o rozpočtu. My víme, že eh, parlament a rada požadují přiměřené zdroje pro tento evropský rok. Uvidíme, co nakonec bude v návrhu komise, ale jsem si jist, že e, vlastně je to věc, kterou se určitě budete v nadcházejících měsících zabývat, tak aby se našlo řešení e, v podobě přiměřených zdrojů na financování tohoto roku. Děkuji. Ano, musíme pracovat na tom, abychom eh, získali zdroje pro eh, kulturu. A vždy bohužel dochází k určité deluzi. Já bych chtěla všem poděkovat a chtěla bych eh, připomenout, že jde o legislativní postup, která má své časy, své načasování a my jsme doufali, že to bude dříve než v září, ale to jsem chtěla jenom vyjasnit. Teď Petra. Děkuji, děkuji za slovo. Já přiznávám, že mě to trochu vyprovokovalo si vzít ještě slovo. Eh, nemůže to přece být tak obtížné, když víme, že se všichni shodnou na tom, že parlament si to přeje, rada to přeje a komise teď potřebuje celé měsíce, než nám předloží na stůl nějaký návrh a potom eh, řekne teď, ale to musí proběhnout eh, velmi, velmi rychle a vyvíjí tlak na parlament a na radu a říká teď rychle se do toho poste. Já si myslím, že to není v pořádku, že komise u takovéhoto návrhu, který přece nevypadá až tak obtížně, potřebuje celé měsíce, než ho dostaneme k dispozici. A my e, se potom e, musíme snažit to vše zrychlit, aby proběhlo hladce. Rada se dostává pod tlak jenom proto, že komise zcela e, zjevně nejednala tak hladce. U návrhu, který podle mne je poměrně jednoduchý. A nemáme potom prostor se e, rozumně zamyslet také nad těmi rozpočtovými prostředky. Rok 2018 není až tak daleko a i členské státy potřebují čas na přípravu. I oni musí e, zajistit a vyhradit prostředky ve svých rozpočtech. Takže ještě jednou z mé strany prozba na komisi, opravdu to naléhavá prozba, apel na komisi, aby e, nám dala tento návrh co nejrychleji, abychom konečně mohli začít pracovat a pustit se do této věci. Já si myslím, že s těmito slovy souhlasíme úplně všichni ve výboru pro kulturu. Předpokládám, že s tím souhlasí rada, alespoň na základě toho, co říkali paní ministr, paní ministři. A není žádným tajemstvím, že rok 2018 je rok, o kterém jsme hovořili už v minulosti, potom došlo k určitému zablokování situace, potom jsme se zase do celé věci pustili. A já mám pocit, že už jsme měli eh, skvělou skupinu, říkal se ji v angličtině Reflecting Groups, byla to skupina, ve které byly zapojeny všechny vlády a už Pracovala na tyto věci, na určitých přípravách a já si myslím, že je důležité eh, mít tedy dané návrhy v dopravém načasování. A teď mm, bych ještě chtěla říct, že my jsme doufali, že tento návrh budeme mít do července. A potřebujeme podporu také předsedy Šulce, eh, i s ohledem na to, jak reagovala komise, eh, komisaře Junkera. A teď ztrácíme drahocený část jednak kvůli zdrojům, které se týkají roku 2017, ale i také roku 2018. A je pravda, že členské státy na to mají velký zájem. Oni chtějí spolupracovat, chtějí podporovat eh, dané návrhy, takže opravdu je na místě, aby eh, jste urychlili práci. A myslím, že to už stačí z mé strany, myslím, že jsme se pochopili. A v případě, že to bude zapotřebí, tak pošlu ještě dopis panu komisaři protože je zapotřebí, abychom opravdu dělali eh, věci v čase, eh, který je zapotřebí. A v žádném případě nemůže dojít k tomu, že bychom návrh neměli v září. To je také doporučení panu komisaři. Na závěr bych chtěla opravdu poděkovat oběma ministrům za velmi zajímavou prezentaci. Počítáme s vaší podporou. Eh, víte, jaké jsou návrhy, víte, co nás čeká, jaká je angažovanost u těchto témat. A doufám, že jak v komisi, tak v radě, tak v parlamentu budou tato odvětví mít mnohem větší viditelnost, bude jim věnována větší pozornost. Ještě jednou opravdu vřele děkuji za vaši návštěvu. colleague, we have a very important thing. Máme eh, důležitý bod na programu, milí kolegové, milé kolegyně. Máme zde návrh zprávy k rozpočtu. Odbí, odbí, odbí. Please. A ver, Five minutes. Two minutes. Two minutes. Máte dvě minutky. Also, if you can take the floor, thank Zajměte prosím svá místa. Teď nás čeká důležitý návrh pana zpravodaje pro rozpočet. Jde o rozpočet rok 2017. Zpravodajem je pan Zdrojevský. Jak víte, tak se předpokládají tři stanoviska. Jednak k mandátu trialogu, o tom jsme už hlasovali v červnu. A tady máme první usnesení, který, ze kterého vlastně vzniká mandát pro vyjednávání. A dalším krokem bude eh, hlasování v září. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích a lhůta je 14. to znamená zítra pro předložení pozměňovacích návrhů. Vím, že mm, je to poměrně časově těsné, ale už jsme na to upozornili všechny kolegy už v rámci rozhodnutí koordinátoru a 1. července jsme o tom všechny informovali. Takže prosím, abyste mm, respektovali tuto lhůtu. A v výboru pro rozpočet je ta lhuta podle mě 5. září hm, pro pozměňovací návrhy. Takže zítra máme lhutu, to znamená 14. a já tím pádem dám rovnou slovo panu Zdrojevskému a potom budou následovat ostatní kolegové. Pani předsedkyně, šanovné kolegové. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové. Nemáme příliš mnoho času, je už půl dvanácté a proto budu hovořit velmi stručně. Zaměřím se na nejdůležitější věci. Nejprve postupy. Paní předsedkyně vás už informovala o lhutách pro předkládání pozměňovacích návrhů. Ta lhuta je skutečně velmi krátká. Měli bychom mít také na paměti, že při práci na tomto stanovisku jsme se ocitli ve složité situaci. Byli jsme pod tlakem. E, to se týká mnoha zpravodajů, kteří měli předkládat stanovisko, i když vlastně ten rozpočet ještě nebyl k dispozici. Já jsem to odmítl a čekal jsem, než se zveřejní návrh rozpočtu, než budu mít k dispozici dokument. Komise dodržela lhůty, ale opravdu to bylo na poslední chvíli. Stanovisko jsem tedy připravil na základě návrhu rozpočtu a nikoli jen na základě očekávání. Mohu být eh, spokojený, když se podívám na částku na Erasmus+, nedošlo ke škrtům, došlo k nárůstu o 16 což je vůbec nejvyšší nárůst. Pokud jde o Erasmus, tak ještě bych k tomu řekl, že závazky eh, přebývající závazky byly sníženy, také došlo k snížení eh, vlastně spoždění u pladeb ale v některých jiných oblastech to není tak optimistické. Například tvůrčí Evropa a Evropa občanů. Tam ten rozpočet byl navýšen, nicméně vzhledem k tomu, že byly zřízeny rezervy pro jiné programy, tak tyto změny nejsou dostatečně uspokojivé. Včera jsem hovořil s s kolegyní a domluvili jsme se na určité strategii. Příslušné částky jsou nízké, ovšem přitom jsou dost klíčové pro tyto dva programy. Některé věci tam chybí, zvláště prostředky na nové pilotní projekty. Některé pilotní projekty byly úspěšné, ale není možné zajistit trvalé financování, protože není dostatek prostředků. Kromě toho nemáme nové prostředky na nové přípravné akce a pilotní projekty. Proto tedy říkáme eh, ve svém stanovisku jednak, že ten návrh rozpočtu byl předložen pozdě. To potom postihuje komisi i parlament, protože parlament potom vytyčil lhuty, které jsou těžko zvládnutelné. Pracujeme pod tlakem a skutečně ten rytmus práce byl uh, velmi zatěžující. Dále. Ve svém stanovisku vítáme změny uh, týkající se Erasmu+. Je to úspěch, i když uh, bychom očekali i více. Dále no, vyjadřujeme své obavy z toho, že komise neplánuje žádné rezervy na pilotní projekty a přípravné akce. To nás opravdu velice mrzí. A dále v souvislosti s terorismem a migrační krizí je třeba podpořit úlohu kulturní diplomacie. Evropská komise se o tom zmínila ve svém sdělení, což ve svém stanovisku vítáme. Jak už o tom hovořila paní Kamervert, potřebujeme také naléhavě prostředky na rok 2018 na přípravu Evropského roku kulturního dědictví. Takže eh, u toho asi skončím, nebudu hovořit dále, protože už na to nemáme moc času. Děkuji. Děkuji kolegovi Zdrojevskému. Děkuji také za to, jak podtrhl některé věci, například v oblasti strategie. Eh, co se týče rozpočtu pro 2017 v oblasti kultury. Budeme o tom hovořit také dnes v rámci koordinátorů, protože některé situace jsou nepřijatelné, zejména v oddílu, pardon, v okruhu 3, kde už chybí rozpětí a týká se to dvou programů Evropa pro občany a Kreativní Evropa. A tyto programy jsou podfinancovány a tam dochází k obrovské frustraci ze strany eh, operátorů, občanů, těch, kteří se to týká. Kromě toho je třeba také eh, ověřit, eh, zda nemáme možnost zvýšit stropy, protože už nejsme schopni vlastně se vejít do těch limitů. Máme zde různé výzvy, ať už je to migrace, sociální problémy a tak dále. Teď už dám rovnou slovo kolegům, kteří se přihlásili. Pan kolega Morgano. Děkuji. V první řadě bych chtěla poděkovat eh, zpravodaji. Evropská unie eh, prochází velmi obtížným obdobím, což je známé. Výsledek Brexitu to vlastně potvrdil. Nicméně nadále po vzdělávání, odborné přípravě, po mládeži, po kultuře vlastně požadujeme Eh, další výsledky, ale problémem je, abychom umožnili ten rámec, aby takové výsledky eh, byly realizovatelné. K tomu potřebujeme finanční prostředky. Já souhlasím s panem Drojevským, že je zapotřebí zdůraznit eh, také výsledky Erasmu Plus, ale máme tady dva hlavní deficity, to připomněla paní předsedkyně, Evropa pro občany a kreativní Evropa. A máme tady zásadní otázku, kterou si musíme položit jako výbor pro kulturu. A ta otázka zní, zda eh, jsme stanovili pro toto odvětví cíle, které eh, můžeme dosáhnout. A zda máme zdroje pro dosažení těchto politických cílů, na které jsme se shodli, na kterých jsme se shodli, to znamená, zda ty zdroje stačí, protože pokud budeme pokračovat a neklást si důrazně tuto zásadní otázku, tak si myslím, že eh, ten výsledek je naprosto zjevný. Není to tak, že by to běželo samo, to je podle mě nerealizovatelné. Já si myslím, že v rámci výboru se v těchto věcech shodneme. Například jde o téma oblasti zaměstnanosti eh, mladých, eh, růstu. A k tomu budeme mít také ustanovení, které se týká eh, kreativity, kreativního průmyslu. O tom jsme už hovořili dnes odpoledne, v tom budeme také pokračovat. Nicméně jsme si vědomi toho, že jestliže chceme, aby eh, mladí se Evropě přiblížili, aby se zapojili do veřejného života, abychom eh, podpořili aktivní občanství, abychom podpořili inkluzivní společnost, tak eh, nezbytnou součástí toho je kultura. To znamená význam kultury, význam vzdělávání, sportu, mimo jiné také pro ty, kteří přicházejí z jiných zemí, mám na mysli uprchlíky a migranty. To znamená, ta hlavní otázka, na kterou se teď musíme zaměřit, je jít nebo tlačit na to, abychom okamžitě dosáhli výsledku u eh, té části, která se týká eh, těch dvou programů eh, Evropa pro občany a Kreativní Evropa. Ještě návrh z mé strany k Erasmu+. Víme, že existují problémy u některých národních agentů, například v Belgii, protože se zde kombinují různé požadavky a byť došlo k navýšení eh, kapitoly, tak se tím neřeší ten konkrétní belgický problém. A eh, myslím si, že recentralizace části rozpočtu eh, to, toho čísla 2 by mohlo být řešením v tom belgickém kontextu. Téma diplomacie, kulturní diplomacie, tady panuje velké uznání tomuto tématu a já si myslím, že je to prostě významná oblast, ale je třeba eh, trvat, jak řekl správně pan Zdrojevský, na eh, tom Evropském roku kulturního dědictví. Jde o iniciativu, která nám umožní eh, čelit výzvám tak, jak je to podle nás vhodné a na tom se opět shodneme. Potom pilotní projekty e, jako skupina SAD bych tomu chtěl říci, že byť nám chybí oficiální vyhodnocení komise, tak e, předložíme e, v tomto výboru otázku, která se bude týkat toho, že se chceme vyhnout spoždění. V tento okamžik to mohu snad doplnit jen to, že otázky rozpočtu, ať už se týká evropského rozpočtu nebo e, národních rozpočtů, tak jsou naprosto klíčové, nemůžeme s nimi vyhnout. Nicméně s tím souvisí také politická úvaha, teď je na politice, aby opravdu e, začala řešit tyto situace, protože někdy máme dojem, že se zastavíme u toho, že jenom popíšeme ty kritické body, kritické faktory a parlament by měl tlačit eh, na to, aby ty kritické body byly potom zvažovány na politické úrovni, aby tyto otázky začaly být řešeny, abychom překonali ty problémy, protože jinak nám hrozí, že zůstaneme v začarovaném kruhu. A to nejenom v roce 2017, ale i 18 a 19. Takže je lepší to začít řešit teď a naprosto rozhodným způsobem s velkou iniciativou. Děkuji, říká paní předsedající, děkuji za vaše návrhy. Pan Drambovský. Děkuji, paní předsedkyně. Já si uvědomuji, že moje příjmení se špatně vyslovuje, já jsem na to zvyklý. Paní předsedkyně, vážení kolegové, kolego Zdrojevsky, O každém rozpočtu by měla proběhnout široká diskuze, nicméně zdá se, že v tomto parlamentu probíhají tyto diskuze bez povšimnutí a jsou spíš formální. Ke skutečné debatě dochází v radě, kde se každá země snaží chránit své vlastní zájmy. Evropský parlament jako takový eh, volá po navýšení rozpočtu. Já bych také byl rád, kdyby se zvýšil rozpočet pro mou zemi, ale musíme být realisté. A měli bychom zvážit, kde můžeme a měli bychom vynakládat prostředky a kde ne. Konkrétně ty měsíční přesuny mezi Štrasburkem a Bruselem to je velice nákladné politické řešení. Musíme být realisté, zamyslet se nad tím, kde ty prostředky můžeme navýšit a kde ne. Postoj mojí skupiny je takový, že jsme pro udržitelné financování rozpočtu Evropské unie a proto, abychom zaměřili zdroje na nejdůležitější, největší projekty. Musíme reformovat rozpočet Unie, abychom obstáli v současných výzvách, zvlášť vzhledem k Brexitu. Každá investice do vzdělávání, odborné průpravy a výzkumu může přinést a přinese zvýšení počtu pracovních míst. Nemusíme rozpočet nutně zvyšovat mechanicky, ale měli bychom se zaměřit na projekty, které mají dobrou návratnost. Děkuji. Jaký to byl kolega Trupe? Ano, a děkuji a děkuji zpravodaj. Já se chci zaměřit na ty tři hlavní programy. Už jsme o tom mluvili několikrát. A i když budeme mít rozpočet pro Erasmus+, podle mě to nestačí, protože teď jsme viděli u té otázky uprchlíků a z dobrého důvodu Erasmus a Kreativní Evropa mají nové e, okruhy, zejména práci s uprchlíků, ale podle mě to znamená, že vzniká další potřeba financovat tyto programy. A my proto navrhneme, abychom o 50 navýšili rozpočet pro Erasmus Plus a také Kreativní Evropu a Evropu pro občany o 20 protože tam se rozpočet snižoval. A i když překročíme ty stropy, já myslím, že z politických důvodů my jako výbor pro kulturu rozhodně obhajujeme tu argumentaci, že bychom si měli zvolit vyšší rozpočty pro tyto programy. Měli bychom to udělat. A my navrhneme několik věcí pro pilotní projekty, ale chtěla bych ještě dodat, protože samozřejmě budeme mít společný návrh pilotních projektů. Chci něco dodat k zajištění činnosti Euronetu. Já myslím, že to je velice důležité ve vztahu ke komisi. Je důležité dát najevo, že to opravdu prosazujeme a oni neakceptují nebo nechceme akceptovat implementaci komise, která nezohledňuje to, co chceme my v Euronetu. Je jasné, že potřebujeme víc komunikace o evropských otázkách, takže tato rozhlasová síť je nesmírně zásadní a proto si myslím, že výbor pro kulturu eh, musí být odhodlaný postupovat takovýmto směrem. Děkuji. Je jasné, že v případě rozpočtu je třeba, abychom byli ambiciozní, v tom máš pravdu. Olga Markal? Sí, gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci potvrdit všechno, co řekla právě paní Tripel. Úplně s ní souhlasím i s těmi konkrétními návrhy. Ještě taková obecnější poznámka pracujeme na tomto rozpočtu tak trochu ve váku, e, v prázdnu, protože vlastně nemáme návrh rady a pracujeme tady s určitými hypotézami a předpoklady, že snad ten konečný výsledek bude pozitivní, ale stále tady přetrvává mnoho nejistot. Nemůžeme zapomenout, že také probíhá přeskum víceletého finančního rámce a ten absolutní eh, limit, který je teď v návrhu komise, je ještě před přeskumem tak myslím, že bychom jakožto výbor měli vyjádřit eh, své ambice. I vzhledem k tomu, že teď probíhá přeskum toho víceletého finančního rámce. Komise tady vlastně jde na hranici těch možností. A mě jde spíše o hledisko takového postoje. Myslím si, že to stanovisko, na kterém teď pracujeme, je tedy samo o sobě pozitivní, můžeme ho podpořit, ale ještě bych připomněl, že ten navržený nárůst o 16 u Erasmu vlastně eh, to není žádná novinka, odpovídá to tomu, co již bylo plánováno. Takže neměli bychom propadat přehnané euforii, protože vlastně takovýto závazek už byl učiněn dříve. A pak musíme také zdůraznit potřebu synergií mezi Erasmem, Evropským sociálním fondem a iniciativou pro mládež protože bychom měli tam umístit velkou část těch strategií, eh, které by eh, státy, ale i města, místní samozprávy měly mít možnost využít, aby se lépe využívaly ty prostředky, protože těch prostředků je hodně a ne vždy se využívají ideálně při řešení eh, situace vyloučení ze společnosti a nezaměstnanosti. Děkuji. Eh, grazie, kolega Maregal. Vorrei a questo punto... Mm, děkuji kolegovi. Teď zástupce komise za DG AG. Máte slovo. Euh, děkuji vám, paní předsedkyně. Dámy a pánové, komise bere na vědomí ty jednotlivé body, které jsou ve stanovisku obsažené. Chtěli bychom připomenout, že rozpočet, zvláště na Erasmus+, Plus, vzroste podstatným způsobem v příštích letech a v roce 2017 Eh, už tady byl zmíněn ten nárůst, který byl vlastně očekáván eh, zúčastněnými stranami. Tento nárůst by měl pokračovat až do roku 2020, takže je to skutečně tady u eh, těch položek na závazky jsme tedy skutečně dodrželi to, co bylo ve víceletém finančním rámci ale samozřejmě uvidíme, jak ta situace se bude vyvíjet dál. Pokud jde o prostředky pro platby, tam jsme byli relativně konzervativní. V roce 2016 jsme potřebovali hodně, protože tam byly nedoplatky z let 2014-2015. Teď se ta situace stabilizuje, takže v roce 2017 by už ta situace měla být normální, pokud jde o prostředky pro platby na Erasmus Plus a i další programy, zvláště eh, Tvůrčí Evropa. Tvůrčí Evropa v roce 2017 bude že mají v úmyslu navýšit eh, stropy oddílu okruhu 3, tak my potom nebudeme mít žádné rozpětí. A potom ty pilotní projekty a ty změny, které eh, požadujeme, budou ohroženy. A rok 2017, jak říkal kolega Sber eh, v té zprávě o provádění parlamentu, tak to bude rok, kdy se rozhodneme vlastně o budoucnosti dalších programů a také o revizi programu. To znamená, musíme vyslat signál už v tomto rozpočtu. A kromě toho se tady kombinují různé novinky, například eh, Evropské hlavní město kultury Evropy. Tady se předpokládá nová reforma a tím pádem se eh, rozšiřuje eh, počet účastníků. Mm, už to nebudou dvě města, ale budou to tři města. Mm, mm, už jsem hovořila poměrně dlouho, takže tento bod teď uzavřu, ale opravdu je to pro nás naprosto klíčové zásadní téma. Děkuji všem, kteří se zúčastnili, včetně zástupcům komise. Doufám, že budeme dobře spolupracovat. Děkuji také kolegovi Strojevskému a stínovým zpravodajům. Děkuji. And now, <laughs> ladies and gentlemen, we continue. Some of us. Potom, milí kolegové, milí kolegy, milé kolegyně, budeme teď pokračovat eh, za zavřenými dveřmi. Máme zasedání koordinátorů ti, kteří nepatří do zasedání koordinátoru, tak eh, ať prosím opustí sál. Máme tři minutky, během kterých vyčkáme, než se všichni usadí a přemístí.